Schönen guten Morgen. Die Pünktlichen dürfen nicht bestraft. Děkuji vám dobré ráno, takže nepotrestáme ty, eh, kteří přišli včas, takže začneme. Wim Kamp září. So, wir hatten Včera Neproběhlo zasedání koordinátorů, takže vám nemůžu sdělit uh, žádná, žádné závěry koordinátorů. Přesunuli jsme to na 25. Ale 7. Eh, prosince proběhlo zasedání koordinátorů toho máte sdělení a máte námitky, tak to musíte říct. Ale eh, podklady jste dostali. Dostáváme se k prvnímu bodu, a sice kontrola prováděcích pravomocí komise, vystoupení do Remove k prezentaci prováděcího axu komise ohledně pravidel používání aerodynamických zařízení v zadní části vozidla, takzvaných zadních křivelek takže nejdříve dám eh, slovo zástupci komise z DG Move. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. Dobrý den, dámy a pánové. Já přednesu rychlou prezentaci tohoto textu. Takže směrnice 719 eh, z roku 2000, eh, tedy 2015, kterou jsme přijali na jaře, předpokládá, že můžeme dát křidelka na eh, zadní část eh, kamionu, abychom zlepšili jejich aerodynamiku. A v článku 8b jsou dvě podmínky. První je ta, že DG Move eh, vydá prováděcí akt pro podmínky používání tohoto zařízení a druhá, že DG GRO zaktualizuje pravidla pro schvalování vozidel podle typu, aby ty produkty mohly být schváleny předtím, než budou uvedeny na trh. Pokud jde o ten náš prováděcí akt, prováděcí předpis, my jsme svolali skupinu odborníků, kde byly zastoupeni všechny dotčené sektory a dospěli k určitým závěrům. Týkalo se to jednak toho typového schvalování a také podmínek používání. Takže jsme si rozdělili práci na základě zprávy této skupiny expertů a DG Move. Ty prvky, které se jí týkají, dala do výkonného aktu. To je ten akt, o kterém hovoříme dnes a byl navržen výboru 30. nebo tedy komitologie členských států 30.10. a tento výbor požádal o odložení hlasování, kterým má tedy vydat své stanovisko s tím, že se tedy počká, než DG Gro také navrhne svůj text k tomu schvalování, k typovému schvalování. DG Gro diskutovalo o této věci se skupinou expertů a počítá, že ukončí tuto práci na jaře. Takže normálně tedy, až tedy budeme mít eh, oba dva tyto akty, tak někdy v červnu bychom je mohli navrhnout eh, ke schválení členským státům eh, ve dvou výborech Budeme mít tedy výbor pro kamiony, to se týká DG GRO, a potom eh, výbor pro dopravu, to se týká tedy DG MOVE, a potom tento text, nebo tyto dva texty prováděcích předpisů budou zároveň přijaty komisí. Jen abych upřesnil jednu věc, protože si myslím, že vás ta otázka zajímá. Víte také, že v textu směrnice se počítá s tím, že by se měla zlepšit také přední část těch eh, vozidel a proto kolegové z DG GRO musí navrhnout aktualizaci přepracování všech pravidel ohledně typového schvalování. Než jsem přišel sem, tak jsem se informoval u DG Gro a tím je potvrdili ten závazek, který přijali na trialogu před rokem s tím, že Radě a parlamentu předloží do konce roku 2016 eh, všechny informace pro aktualizaci legislativy v oblasti typového schvalování, aby co nejrychleji společnosti, které vyrábějí kamiony, mohli zadat své nové studie a mohli uvést na trh eh, tato zařízení v dočasném rámci, který nastolí směrnice. Pak je zde ještě další otázka, na kterou už mohu odpovědět, protože vím, že určitě vyvstane. A to je otázka těch slavných 20 cm. Ta křídla, která se tedy dávají na zadní část kamionu, když se složí, tak bylo dohodnuto, že to nesmí překročit eh, více než 20 cm, že tedy nesmí přesahovat o více než 20 cm. To znamená, aby bylo možno v rámci kombinované dopravy snadno naložit tyto kamiony do vagónu. V tom prováděcím předpisu, který předkládáme, jsme doplnili ještě takovou eh, větičku, kde se říká, že toto platí, pokud se počítá s tím, že eh, tento kamion nebo toto vozidlo tedy bude používáno v kombinované dopravě. Vyvolalo to určité polemiky a vám vysvětlím, proč jsme to tam doplnili. V té naší expertní skupině nám vědci a někteří zástupci průmyslu říkali, že všechny produkty dnes, které jsou na trhu a všechny produkty, které se v současné době vyvíjejí, splní podmínku těch 20 cm. Žádný problém. Ale může se stát, že za 5, za 10, za 15 let se technologie vyvinou tak, že budou k dispozici nové produkty a že ty produkty budou mnohem výkonnější než současné produkty a už nebudou splňovat tuto podmínku 20 cm. A tak jsme si řekli, musíme skutečně omezovat pokrok technologie kvůli těm 20 cm. Vzhledem k tomu, že tato zařízení lze snadno odmontovat eh, z vozidla, pokud se dopravce rozhodne, že své, své vozidlo jednoho dne naloží do vlaku, tak může ten systém odmontovat, eh, aby bylo možno naložit eh, tento vůz do železničního vagonu. A právě proto jsme tam doplnili tuto frázi, nebo tedy tuto větu. Podle nás to vůbec nepoškozuje kombinovanou dopravu a víte, že komise velmi lpí na podpoře kombinované dopravy. kde bychom měli nejmenší pochybnost, že se tím kombinovaná doprava poškodí, tak to tam vůbec nedáváme. Pokud vy jako parlament máte jiný náhled a pokud chcete, aby tato část byla vypuštěna, tak se to prostě vypustí, to je jasné. Na závěr bych jenom rád řekl, že jsme zatím nedostali žádný komentář od členských států k tomuto našemu malému doplnění. To je v podstatě vše z mé strany. Děkuji. Danke Děkuji. Nejprve vím, van Kam. Děkuji, pane předsedo. Já bohužel eh, ten eh, vývoj eh, této záležitosti neznám. Chápu, že komise popisuje to, co teď dělá, ale není mi jasné, od kdy to bude povinné. Kde se to bude zavádět? Je to směrnice? Můžete nám a, něco říct k tomu, kde se to zavede? Za druhé, kolik to bude stát na nákladní vůz? Můžete k tomu něco říct? Jak st- e, nákladné to je tedy? Třetí otázka. Zabavel, v současné době děláme e, experimenty e, s združováním automobilů do kolon, to znamená, že ty auta jedou za sebou a vznikají určité eh, aerodynamické efekty. Experimentujete nějakým způsobem s tímto, protože by to mělo mít eh, nějaké velké efekty aerodynamické. A potom další otázka co ty dlouhé nákladní eh, automobily. Komise hovoří o kombinovaných Mm, kombinované přepravy. Je to, eh, to tež, co eh, tady dlouhé nákladňáky, nebo je to něco jiného? Děkuji. Já myslím, že to je něco jiného, ale komise nám to jistě vysvětlí. A teď eh, Malé Ertuk. Děkuji a přeji všem dobré ráno. Děkuji také komisi za to, že nám to vysvětlila. Ti, kteří byli v parlamentu i v minulém legislativním období, znají, co, nebo vědí, co tomu eh, předcházelo, že to bylo do značné míry politické. Proč to říkám? Ti, kteří měli většinu, eh, chtěli, abychom co možná nejvíce eh, převedli dopravu ze silnic na železnic a k tomu tedy potřebujeme eh, hodné eh, kamiony, eh, které je možno snadno převést na, vago- na železnici, na vagony. A nyní je s tím tedy problém, protože díky této polovině věty se omezí přes, přesun těch, toho nákladu na železnici. To znamená, že já osobně se domnívám, že by to mělo zůstat tak, jak to bylo v rámci třístranných jednáních domluveno, protože jinak by to odporovalo eh, té dohodě mezi parlamentem rady, eh, a eh, radou. Byť by ta křidelka byla odmontovatelná, tak by to mohlo omezit tu možnost, že všechny vagóny bude možno tedy přesunout snadno na železnici. A nyní Gesine Meissner. Ano, děkuji. Já znám to téma velmi dobře, protože jsem se tím bezprostředně zabývala a mohu rovnou říci, že o dlouhé nákladňáky nejde, jde o uh, ty běžné nákladňáky a uh, ty ta křidelka vzadu mohou umožnit lepší aerodynamiku při jízdě. Já jsem proti tomu, aby se to vyškrtlo, eh, aby, se to bylo možno, aby to bylo možno použít pro kombinovanou přepravu. Já vím, že v tuto chvíli, chvíli je to tak, že většina návěsů není uspůsobená na železnici, ale modelů je hodně. My jsme jeden takový viděli již před několika lety v Jižní Francii. Vím, že i ve Spojených státech existují možnosti, jak eh, všechny vagóny a návěsy přesunout na železnici eh, i Volkswagen ve Wolfsburgu má tedy příslušnou technologii, díky němuž můžeme návěsy přesunout na železnici. Já to říkám zcela záměrně, protože jsem se zlobila, když eh, jsem tedy viděla, že tyto projekty, o které jsme žádali v rámci nástroje pro propojení Evropy, že byly zamítnuty. Já tomu nerozumím, protože když existují projekty, jak můžeme více nákladu přesunout na železnici, tak bychom eh, této možnosti měli využít. Já nevím, jestli tady ne nepláču na špatném hrobě, nevím, na koho bych se měla obrátit. Ale v každém případě eh, bych na závěr ráda řekla, že je velmi důležité, abychom eh, tam tu kombinovanou přepravu ponechali a ty, eh, ty potíže, které s tím v tuto chvíli jsou, musíme vyřešit, protože možnosti jsou. Já jsem velmi netrpělivá a proto se ptám, jak dlouho tedy uh, bude trvat, než takovéto uh, takovéto vozidla, takováto vozidla budou eh, schopna jezdit po silnici. Vždycky se ptám, proč to tak dlouho trvá. Pokud to bude do konce roku 2016 eh, hotovo, tak potom musí následovat studie od eh, konstruktérů vozidel a já se ptám, kdy se to dostane na silnici. Já to už vůbec nemluvím o tom, kdy se to dostane na železnici. Děkuji, Petr Lundgren. Děkuji. Já osobně nevidím, v čem je, nechápu, v čem je problém. Není přece problematické mít tato křidelka. Máme kontejnerovou přepravu, kde máme dva kontejnery na eh, stejném vozidle a my tedy hovoříme pouze o tom, že ten přední kontejner tady bude navazovat na ten zadní. A problém s tímto způsobem přepravy je ten, že pokud ten zadní bude mít 11 tun a bude muset jet na terminál, který není vybaven dostatečným prostorem pro posunování těch kontejnerů, tak pokud tedy pojedete na místo, kde můžete ty kontejnery eh, posouvat, přesouvat, tak tam bude přílišná zátěž na osu. Pokud pojedete na terminál, tak ten kontejner o váze 11-12 tun, který je tam zatím stále ponechán vzadu, povede k k tomu, že velmi těžko budete řídit eh, ten náklad, jak to nákladní vozidlo. Nicméně to pravidlo 20 cm. Já nevím, jestli s tím je v praxi nějaký problém. Ta křidélka, ta zadní křidélka jsou e, eh, srolována, složena vzadu. Já zkrátka nechápu, v čem je problém. V kilku o tu začne o... Takže je tady několik věcí. Začnu u té první, o tom, o čem mluvil můj kolega z mé frakce, pan Ertuk. Já chci zdůraznit, že když jsme v předcházejícím volebním období diskutovali o těchto změnách, tak jedna z věcí zásadního významu byla ta situace, aby se ulehčilo silnicím v maximální možné míře a vše, co lze, se přesunulo na koleje. A teď tady máme situaci, kdy na jedné straně výrobci tlačí na to, aby mohli vyrábět eh, co největší kamiony a zároveň ti, kteří je využívají, vyvolávají tento tlak, ale naším cílem musí být eh, starost o plynulost dopravy a ochranu životního prostředí. Takže by bylo dobré, kdyby se v těchto právních aktech eh, věnovala pozornost tomu, aby tyto normy ulehčovaly využívání různých druhů dopravy. To je první věc. A teď bych chtěl položit dvě otázky právního charakteru, protože podle mě je to tady nejasná situace. Ty připravené právní akty se týkají výlučně nově vyráběných kamionů? A pokud ano, tak kdy a zda vůbec počítáme s tím, že se přizpůsobí těmto novým pravidlům kamiony, které už mají na je to spoustu kilometrů na našich silnicích. Takže dobře, na jedné straně zde máme nové vozy, ale na druhé straně tady máme už ty používané. A pak ještě poslední úvaha z toho, o čem hovořil předseda komisy, vyplývá, že dále probíhají práce na různých právních aktech a já se pozastavuji nad tím, že by nebylo možné udělat takový test, že by všechny otázky týkající se homologace typu a podmínek používání byly obsaženy v jednom právním aktu. Děkuji. Děkuji. Teď jsem se eh, zapsal já jako na seznam řečník jako poslední. Ta debata už probíhá od pradávna. Komise chtěla dlouhé kamiony i collider monster trucks, nebo jak se jim říká, prosadit změnu interpretace a potom zavést přeshraniční jízdy, i když to před několika lety vůbec nebylo možné. Potom přišla s trikem přes aerodynamické věci, tedy prvky prodloužit eh, ty eh, eh, délku kamionů. A celá debata o trialogu bylo, jestli tohleto k tomu slouží nebo ne. My jsme jasně řekli, že to neslouží, nebo nic nesouvisí s, tím s délkou kamionů, nebo s těmi dlouhými kamiony. Bylo jasné, že s těmi 20 cm musí být možná ta aerodynamika. To bylo modé proto, nebo byly, povol, bylo to, byly povoleny proto, protože je tady splněna podmínka interoperability. To znamená, že se to může přeložit na loď a na železnici. Tím se to eh, zarušilo. Proto nechápu, a za těch 11 let v parlamentu to zažívám poprvé, že komise potom eh, spus ten trialog, který byl dlouho vyjednáván, já jsem byl na tom první zasedání také, najednou se snaží po jeho proběhnutí zase obrátit eh, Eh, s eh, jiným směrem, původním směrem. To bychom neměli přijmout. My už jsme tady měli eh, spoustu výsledků, nebo spoustu dohod, které se nějak neakceptovaly. Ale když už byl uzavřen trialog, tak to přijímali vždycky všichni. A proto my jste to najednou museli škrtnout. To byla chyba, to byste měli uznat. Protože to byla tvrdá debata tohle to prosadit. Na začátku my jsme tomu vůbec nevěřili a pan Leichtfried, kdyby tady byl, ten by Eh, se pravděpodobně eh, velice eh, rozčiloval, ale on je teď ministrem dopravy v jedné rakouské spolkové zemi. Ale my tady zastupujeme teď pana Lechtfrieda, protože on nás tam jako zpravodaj zastupoval na trialogu. Tak teď jsem velmi zvědavý na vaši odpověď. Bon, je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous avez pokusím zodpovědět všechny dotazy, které jste položili. Začnu tedy od začátku. Tato zařízení rozhodně nejsou povinná. To znamená, že to, co říká text směrnice, je následující. Dává se zde výjimka k tomu, aby se změnily maximální rozměry vozidel, aby ti dopravci, kteří chtějí, měli možnost vybavit své vozidla těmto zařízeními ať už jsou to nová zařízení, nebo tedy nové kamiony nebo staré kamiony. Ale není to žádná povinnost vybavovat kamiony tímto zařízením. Pan Vanderkam se ptal, kolik to stojí, takže odhady jsou asi 3000 eur na kamion. Takže to je poměrně velká částka a samozřejmě je nutné, aby dopravci mohli toto rentabilizovat tím, že uspoří na palivu. My jsme to odhadli asi na 7%. Když ty kamiony budou jezdit rychlostí větší než 60 km, to znamená, když budou jezdit po dálnicích na silnicích první třídy. Ve městech eh, to je jasné, je to úplně k ničemu. Otázka toho platoningu. Podle nás je to průmyslová otázka, není zde tedy povinnost vybavovat vozidla těmito zařízeními. Je na představitelích průmyslu, aby přesvědčili dopravce o tom, ať používají nebo nepoužívají tato zařízení. jasné, že podmínky používání bude muset eh, dopravce prostudovat, aby se rozhodnul, zda si to zařízení koupí nebo nekoupí. O Platunu bychom mohli diskutovat eh, opravdu dlouho, mohli bychom hovořit o aerodynamických tunelech, eh, které vzniknou, když budou jezdit vozy v koloně. Důležité je, aby byly provedeny testy, aby se posoudilo, zda tato křidélka zlepšují tyto tunely, anebo naopak ještě poškozují. Jde také o to, nebo vznikla zde otázka, zda se tímto způsobem zvýší eh, možnost přepravy v kamionech. Říká se to tedy eh, ve směrnici 719, to tež platí pro tu přední část eh, kamionu. Rozhodně to, co je obsaženo v této směrnici, jako ten navýšený rozměr, nemůže být využit k něčemu, aby se tam udělal další náklad. Takže ta otázka těch 20 cm vůbec nesouvisí s nějakým pokusem komise znovu uvést na trh super dlouhé kamiony, nebo je tam neuvést. To jsou věci, které nemají vůbec nic společného. Tato křidelka se pravděpodobně budou moci umístit na, na OMS, ale zase bude na výrobcích, eh, aby přesvědčili dopravce o používání těchto křidélek u OMS. Pak je třeba udělat rozdíl mezi tou přední a zadní částí, protože zde máme různé harmonogramy a proto DG Gro chtěla oddělit aktualizaci legislativy pro typovou homologaci, aby to šlo u té zadní části rychleji než u přední části, protože je to komplikovanější u té přední části vozidel, protože je zde celá řada otázek, které vyvstanou především základní kritérium pro tu přední část je, že bude tato výjimka udělena, pokud se tím zlepší aerodynamická aerodynamické vlastnosti vozidla, ale jakým způsobem se to bude měřit, podle čeho, v porovnání k čemu. To jsou tedy otázky, o kterých diskutujeme a které ještě zatím nejsou vyřešeny. Pro zadní část a pro ta křidelka všechny tyto otázky nepotřebujeme. To znamená, že harmonogram pro tu zadní část vozidel je ten, že pravidla pro homologaci a prováděcí akt komise k podmínkám používání, to vše musí být připraveno v létě 2016 produkty, které jsou dnes už na trhu, už jsou tedy dostupné. Kromě toho zde máte celou řadu podniků, malých a středních podniků, které vyvíjejí nové koncepty a první vozy budou moci být pravděpodobně vybaveny do konce roku 2016 těmito zařízeními, ať už se jedná o nové nebo staré kamiony. Pokud jde o přední část vozidel, tam máme jiný harmonogram. Já musím říci, že komise se zavazala k tomu, že její návrh aktualizace pravidel pro homologaci, typovou homologaci bude připravena do konce roku 2016. Směrnice také stanoví lhůtu pro aktualizaci těch eh, aerodynamičtějších eh, předních částí vozidel. Komise tuto věc nepodporovala, ale museli jsme to bohužel schválit. A Kvůli tomu tedy máme víc času na tyto věci. Opakuji, co jsem říkal před chvílí. Pokud eh, tam celý parlament řekne, že ta věta, kterou jsme tam připojili k těm 20 cm, ohledně těch 20 cm by měla být vypuštěna, tak ji vypustíme. Ale znovu tedy opakuji, nemáme vůbec zájem o to znovu zavést, uvést na silnice ty dlouhé kamiony, těch 20 cm rozhodně nemá sloužit k tomu, aby se navýšila celková délka kamionu. Jsme pro kombinovanou dopravu a budeme ji nadále podporovat. Doufám, že jsem odpověděl vaše dotazy. Zine Meissner má krátkou doplňovací otázku. Doufám, že to tedy bylo správně v překladu, ale pokud ano, tak komise eh, použila ten termín monster truck. Já tedy to nepovažuji za eh, přiměřené, protože to je politický eh, pojem, říká se jim tedy gigalinery a prosím, abyste to vzali v potaz jsou tu tady komise, která, které, te, studie, které komise ještě musí eh, vyhodnotit a myslím si, že bychom eh, se tomu měli přizpůsobit. Já si eh, myslím, že to tedy byla chyba v překladu. To je zkrátka tak s tím tlumočením. V každém případě je to tak, že ty myslíš ty dlouhé nákladáky, já myslím monster trucky. Měl to být vtip, omlouvám se. Děkuji. Très Velmi stručně. Pane předsedo, já mám dvě technické připomínky a jednu takovou poznámku. Ta první je důležitá. Já jsem jeden z nejstarších poslanců tohoto parlamentu. Kdysi se na výborech podával čaj a káva. A já si myslím, že je opravdu politování hodné, že už to tady nemáme a navíc jsou ještě zavřené bary a my musíme pracovat. Druhá poznámka. Já jsem byl v životě právníkem a deset let jsem byl členem výboru Jury. Podle mě je velmi obtížné, abychom se vyslovili k ustanovením, která mají změnit směrnice a přitom nemáme prakticky nikdy k dispozici text směrnice, kterou máme pozměnit. Problém kodifikace evropského práva, to je věc, která se nám vrací jako bumerang. Já ale nemůžu se vyslovit k textu, když ten text má změnit nějakou směrnici a já nemám tu směrnici k dispozici. A ještě poslední připomínka, já využívám této příležitosti, protože před několika lety jsem se setkal s francouzským senátorem, který byl ředitelem jedné důležité společnosti pro silniční dopravu. A on mě říkal, že by byl rád, kdyby legislativní ustanovení o délce kamionů se týkaly nákladu a ne celkové délky kamionů, protože výsledek potom je, když máme ta celková, eh, celkové rozměry, tak výrobci eh, zkracují tu kabinu, omezují rozměry kabiny, aby mohli využít co největší nákladový prostor. A to vede potom k nehodám, ke smrtícím nehodám. Eh, v USA například to vypadá tak, že v případě kolize tam není žádná ochrana u té kabiny, pokud máme tu evropskou kabinu. Děkuji. Děkuji. Já bych se chtěl vyjádřit ke dvěma věcem. Pokud jde o káva, kávu a čaj, tak to bylo odstraněno, protože mnoho lidí si mysleli, eh, myslelo, že to je zbytečné. Jsou tu kavárny, které jsou i dnes otevřeny od 8 hodin to znamená, že e, ta možnost tu je. Dokument, o kterém jste hovořil, byl rozeslán. To, jestli jste to četl nebo ne, je jiná věc. V každém případě komise vysvětlovala něco, co měli všichni poslanci k dispozici. Takže ještě jednou děkuji komisi za prezentaci a dostáváme se k dalšímu bodu. Je to kontrola prováděcích pravomocí komise. Týká se to opatření v letectví, pilotní výcvik, testování a pravidelné kontroly, palubní protisrážkový systém, osvědčení poskytovatelů datových služeb. A i v tomto případě nám toto téma představí komise. Jsou to tedy tři návrhy, které eh, patří do e, procesu s kontrolou, to znamená, že parlament má e, k tomu možnost vznést výhradu. E, v tuto chvíli se to týká pouze toho systému protisrážkového a já tedy prosím komisi, zástupce generálního ředitelství MUV, aby se na 10 minut chopil slova. Děkuji vám, pane předsedo, a přeji vám a také všem dobré dopoledne. Požádali jste nás, abychom vám vysvětlili podrobněji texty, e, které e, se nedávno probíraly na výboru e, pro EASu, to znamená výboru, který dohlíží nad všechna prováděcí opatření Eh, podle opatření 16 2008 k letecké bezpečnosti. Poslední zasedání proběhlo v eh, říjnu, pokud si pamatuji dobře, a měli jsme na pořadu celou řadu textů. Jak říkáte, eh, tak ne všechny ty texty se týkaly, nebo byly předloženy parlamentu k přeskumu, protože jsme neukončili jejich projednávání. Jak jste si asi všimli z zápisu o tom eh, zasedání, které bylo eh, zatím nahráno do registru. Ten první text, o kterém bych pohovořil, je eh, úprava nařízení 1178 což je nařízení o licencování leteckých posádek, respektive pilotů. A celý ten text, který projednáváme, obsahuje změny, které se navzájem eh, nejsou propojené, protože teď už máme eh, všechny eh, zásadní věci k aerodromům, k licencování pilotů a tak dále, k provozu, tak se snažíme je aktualizovat jednou za rok, aby byly aktuální, ale snažíme se to nedělat třikrát, čtyřikrát ročně. Proto vždycky proběhne několik změn zároveň. Takže v tomto nařízení 1178 se ty hlavní změny týkají úpravy eh, školení nebo výcviku pilotů, modernizací eh, eh, letové navigace, to znamená zavedení výcvikových prvků, které se týkají výkonnostní navigace. Piloti, kteří mají nějaký instrumentální rating, to musí aktualizovat na PBN, takzvaný, to znamená výkonnostní Eh, navigaci. Během několika let tedy budou muset udělat ty zkoušky a ti, kteří už mají eh, ten, eh, tedy ten, to hodnocení z letání na přístrojích, se budou muset posunout dále. Tento text jsme na posledním zasedání výboru nedokončili. Běhla celá řada žádostí o vyjasnění textu. který jsme nemohli, které jsme nemohli vyřešit eh, během zasedání a proto jsme to eh, předložili k prohlasování písemným postupem a to bylo dos, dokončeno před několika dny s pozitivním stanoviskem, takže ten text se dostane v par, do parlamentu, tedy na přeskum na začátku příštího roku. Druhý text, eh, který jsme projednávali, bylo Eh, nařízení o provozu 965 2015, pardon, 2012. Eh, týkalo se to toho výkonnostní, té výkonnostní navigace, potom certifikace a dohledu nad poskytovateli datových služeb. Některé změny eh, provozu vrtulníků nad širým mořem, vzhledem k novorám, které proběhly. A potom tam byly některé redakční poznámky, ty úpravy u různých eh, stanovisek EASA. Eh, e Takže to jsou ty úpravy 965. Eh, Tento text na posledním zasedání výboru nevzbudil rozpory, kromě jedné věci. Změnili jsme přístup zavádění nových pravidel. V minulosti jsme často měli eh, určité období, kdy se členské státy mohly eh, rozhodnout pozastavit jejich platnost, dejme tomu na dva roky. V minulosti jsme s tím měli některé problémy, protože ta situace potom nebyla stejná ve všech členských státech nebylo jasné, jaká ta situace je. Také problémy se vzájemným uznáváním z toho vyvstávaly, takže jsme se rozhodli přístup změnit a nahradit ten, tyhle výjimky eh, společným datem implementace pro všechny členské státy. Víceméně tím, že jsme rozšířili tu výjimku na každého tedy. Tohle eh, jsme udělali poprvé a řada členských států tedy eh, řekla, že, to, že jim to působí problémy kvůli přechodu ze starých na nová pravidla protože v minulosti oni to používali, aby mohli vydávat nové licence na základě nových pravidel, ačkoliv nová pravidla zatím plně neplatila. Takže tam byly určité praktické otázky a proto jsme o tom textu nemohli hlasovat a vrátíme se k němu na příštím zasedání výboru, které, myslím, má proběhnout v únoru. samozřejmě v případě kladného stanoviska to eh, předložíme parlamentu někdy v březnu. A potom poslední text, který jsem chtěl zmínit, se týká úpravy nařízení 1332 z roku 2011. To je poměrně zvláštní eh, nařízení o vyhýbání se eh, srážek za, srážkám za letu. Také eh, jsme ty změny eh, provedli na základě nařízení, tedy doporučení EASA nebo stanoviska EASA z eh, číslo 4 z roku 2014. Nebylo to nějak rozporuplné, bylo důležité zde aplikovat úpravy vzhledem k pravidlům o jednotném nebi, které zpravuje jiný výbor. Ten tak jsme odsouhlasili. Myslím, že postoupili parlamentu přeskumu v mezičase, pokud se nepletu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. A teď se slovo Bach. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také komisi za výklad. Já si myslím, že to jsou velice důležité věci. Mám ten pocit, že tady jsme ztratili už hodně času, abych tak řekl, hodně se na tom pracovalo v mezičase, ale a, ty texty už jsou k dispozici a mm, znovu prostě ztratili jsme trochu času a zase musíme česat, čekat. V únoru se to říkalo, že už to má být, u OPS byly problémy, tam ten opt pro členské státy, to potom bude v březnu, no tak Musíme si ty texty proskoumat tedy eh, velice nebo pročíst velmi bedlivě a zabývat se tím. A myslím si, eh, že tady nás tak trochu utěšují znovu a možná, že by eh, komise by to mohla tedy popsat podrobněji. Dělají ty obtíže členské státy nebo jsou jiné obtíže, které způsobují, že to nejde poněkud hladčeji. Děkuji. Gesine Meissner. Děkuji eh, komisi za prezentaci. Já mám jednu jedinou otázku a ta se týká eh, bicyklu pilotu. Předpokládá se, nebo zohledňuje se, že ta letadla jsou stále lépe eh, vybavená piloti už eh, sami dneska eh, nelétají, v podstatě ty eh, stroje létají automaticky, prostě se zapíná se automat a já mám ten dojem, že ta technika je stále komplikovanější a ptám se, jestli vzdělání pilotů není třeba úplně změnit, aby udrželi krok. Takže do jaké míry, já už jsem se na to ptala jednou a nedostal jsem odpověď, do jaké míry jsou piloti schopni ovládat to, co je tam technicky zabudované? Nebo je třeba podobně jako u e, e, letech ve, u letů ve vesmíru e, zapojovat letec, tedy základnu pozemní při provádění letu. Mě by to opravdu zajímalo, jak to probíhá. Kolniš, pan. Děkuji, pane předsedo. Tento bod 14 našeho pořadu jednání je ilustrací toho, co jsem vám říkal před chvílí. A myslím, že jste mě špatně pochopil. Já jsem vám říkal, že diskutujeme neustále o textech, eh, které pozměňují směrnice či nařízení, která nemáme k dispozici. Tím pádem jsme se s nimi nemohli seznámit. Vy jste mě odpověděl, že dokumenty byly rozeslány. Já jsem si přečetl velmi pozorně dokumenty, které byly rozeslány, ale o čem my tady hovoříme? Hovoříme tady o novém nařízení, které má změnit nařízení číslo 1332 z roku 2011, například vypustit jeho článek 4. Znáte někteří kolegové ten současný text článku 4? Je tady někdo z takových kolegů? Ne. Takže by bylo nutné, abychom udělali takovou rešerši, okomentovali to a já musím říct jako právník, že nevím, jakým způsobem můžeme diskutovat o textu, který pozměňuje jiný text, který já nemám k dispozici. Dobře, ale kdyby to vše bylo dokonale k dispozici a bylo by to vysvětleno předem, tak by to bylo mnohem jednodušší. Aspoň bychom tady měli mít ten text toho článku 4, který tímto pozměňujeme. Also ich bin kein Jurist, aber an dem Punkt stimme ich. Já nejsem právník, ale v tomto případě s vámi souhlasím. Nemůžu diskutovat o textu, který neznám. Nicméně každý týden vychází newsletter ve všech jazycích a ten, kdo se na to jednání připravuje, je před, eh, přečte ty texty. Eh, ten, kdo tak neučiní, si nemůže následně stěžovat na to, že ty texty nedostal. Může, mohl jste se na to podívat i eh, ve svém jazyce. A nyní Ismail Hartuk. Děkuji. Já bych měl ještě jednu otázku na komisi. My teď hovoříme o tématu, které se k tomu velmi dobře hodí. Když si vzpomenu, že před dvěma týdny ve, eh, ve, eh, v týdeníku Spiegel se psalo, že němečtí piloti po katastrofě letadla Germanwings chtějí, aby na evropské úrovni bylo namátkově kontrolováno, jestli nejsou pod vlivem léků, alkoholu a drog. Já bych se tedy rád zeptal Evropské komise, jestli o těchto plánech něco ví a jak se k tomu staví. A nyní položím poslední otázku já. Ptám se, co eh, se tedy dělá po katastrofě Germanwings, eh, pokud jde o prověření psychického stavu pilotů. Jak se to prověřuje, co je považováno za hranici a kromě toho bych se rád zeptal na otázku, eh, o které jsme diskutovali již dlouho a sice kvalita vzduchu v kabině. Eh, neustále diskutujeme o tom, jestli to je nebezpečné nebo ne, jestli nemohou ty piloti usnout kvůli špatnému vzduchu. Eh, je to věc, která velmi negativně ovlivňuje nejen posádku, ale také pasažéry. A nyní tady máte slovo, prosím prosím. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o ten první bod, to znamená, eh, kdy ten text bude k dispozici, důvod, že ten text eh, je k dispozici pozdě, nespočívá v tom, že by přišel pozdě, ale že vy jste příliš rychlí. Eh, o dvou nebo třech textech se ještě nehlasovalo ve výboru. Jak již bylo řečeno, to hlasování to jedno hlasování proběhlo eh, před několika dny a my ten text můžeme poslat přes přeskumu, jakmile bude ukončen ten komitologický postup. To znamená, že, ten, eh, že jedno to hlasování bude hotovo nejdříve na příštím zasedání eh, výboru. Pokud jde o výcvik pilotů eh, v důsledku technologického vývoje, já si myslím, že je potřeba rozlišovat mezi eh, těmi, eh, zvlášť, těmi velkými letadly, kde jsou tedy piloti speciálně školeni, tak aby dostály technologickému vývoji. Dneska je to tak, že jako součást certifikace letadla je požadováno také to, aby eh, se řešily otázky eh, povinného výcviku, který odpovídá způsobu fungování letadla. V tuto chvíli hovoříme spíše o menších letadlech, o soukromých pilotech, kteří uh, by měli být schopni používat eh, PNB, PBN, to znamená navigaci založenou na výkonu. Ne eh, vždy a všude, to záleží na daném prostředí, na daném, daném letišti, ale tam, kde to bude zavedeno, tak by pilot byl, měl být schopen eh, tu, ten systém PBN navigaci založenou na výkonu eh, používat. A pokud jde o ten poslední bod, tak to znamená testování drog a alkoholu. Není to tedy předmětem tohoto textu. My jsme o tom diskutovali ve výboru EASA. Eh, EASA samotný tedy předložil akční plán v důsledku katastrofy německého letadla German Wings. Já si myslím, že obsahuje velmi dobré body. Určitě na to musíme eh, nyní pracovat eh, do podrobností, tak abychom o tom mohli hovořit s experty, abychom zjistili, jestli ty návrhy povedou k nějakým regulačním změnám nebo k tomu, že budou vydány pokyny. Ta práce v tuto chvíli probíhá a měla by být ukončena v průběhu roku 2016. To znamená, že to ještě zmíníme a vrátíme se k tomu, jakmile ty návrhy budou na stole. Pokud jde o kvalitu vzduchu v kabině, tak to není záležitost nikterak nová. Jak víte, my jsme neštěstí nebo nehody v důsledku kvality vzduchu zařadili eh, do Eh, předmětu analýzy, to znamená, že díky tomu bychom měli mít eh, lepší přehled o tom, proč dochází k nehodám. EASA kromě toho je zapojena do výzkumného projektu, který se touto otázkou dále zabývá, protože vědecké poznatky zatím eh, nejsou jednoznačné. Pokud jde o tu únavu, tak tady, by mě, tady bych tedy chtěl zdůraznit, že tu jsou nová pravidla, která se týkají omezení doby letu a tato pravidla tedy vstoupí v platnost počátkem příštího roku a veškerý, veškerý provozovatelé se nyní snaží tato nová pravidla uplatňovat, to znamená, že přizpůsobují mm, programy a plány novým pravidlům. Myslím si, že by to mělo být dokončeno do února. Od února by to mělo platit. Děkuji. Já bych chtěla ještě zmínit lhuty vní, naše interní lhuta pro vznesení eh, námitek uplyne 28. ledna příštího roku a lhuta pro Evropský parlament uplyne 11. března příštího roku. Dobře, tím se dostáváme k našemu slyšení o mezinárodní letecké dopravě a já tedy prosím naše pozvané řečníky, aby se posadili sem za předsednický stůl.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 So, wir haben ano, máme tady šest řečníků. Já je představím vždy, když se chopí slova. Následně povedeme diskuzi, na kterou budeme mít dost času. Doufám, že jste tedy přišli proto, abyste s námi diskutovali o hospodářské soutěži v mezinárodní letecké dopravě a nejdřív tedy dostane slovo Klaus Geld. Ne, omlouvám se. Uh, Omlouvám se, nejprve dostane slovo Alan Lumbruzo z, uh, z Mezinárodního fóra pro dopravu OECD z Paříži, takže budete mít slovo jako první, prosím. Dankeschön, Chairman. Uh, good morning, everybody. Dobrý den. Dámy a pánové, je mi potěšením, že zde mohu dnes být, abychom hovořili o naší perspektivě na to, jak se díváme na konkurenci v mezinárodní letecké dopravě v kontextu Evropské unie. Jmenuji se Alan Lombroso, jsem ekonomem v Mezinárodním transportním nebo dopravním fóru v OECD. A Rád bych zde poděkoval sekretariátu a výboru za pozvání k tomuto vystoupení a rád bych také zdůraznil skvělou práci, kterou komise nebo který výbor provedl ve svém ve své zprávě, kterou vydal. Já jsem si to přečetl, bylo to opravdu velmi zajímavé. Budeme diskutovat o celé řadě věcí, kde se díváme na situaci velmi podobně, velmi rychle. Co je Mezinárodní dopravní fórum? Jsme mezivládní organizací s 57 členskými státy, z toho 27 členů EU. Nehovoříme jménem členských států, jsme nezávislou výzkumnou organizací, máme funkci reflexní skupiny, děláme různá hodnocení a velmi nám v tom pomíhe, pomáhají také členské státy a, uh, komise. Máme také v Lipsku každý rok zasedání reflexní skupiny, kde je také výroční summit ministru dopravy. Velmi stručně, letecká doprava v EU, to asi znáte, nebudu tedy zacházet do detailu. Chci jen říci, že je to velmi důležitý průmysl, to je asi 110 eh, miliard dolarů v HDP, 5,1 milionů pracovních míst. Eh, je to velmi důležité, spojuje to lidi, zajišťuje to také dopravu zboží, je to důležité pro naši hospodářskou organizaci. Když se podíváme na leteckou dopravu v rámci EU, tak vidíme, že se těžiště posouvá směrem na východ, na východní hranice EU a posouvá se to až mimo Evropskou unii směrem do Asie. Na tom grafu vpravo vidíte vývoj od roku 2008 do roku 2015. Tam jsme viděli nárůst eh, dopravy, osobní dopravy, většinou tedy mimo evropské země, i když se tam tedy začínalo z mnohem nižšího základu, takže ta letecká doprava v Evropě neroste stejně rychle jako jinde. A dole zase vidíte naše výhledy, máme takové prognózy, pokud jde o leteckou dopravu osobní, Dívali jsme se na 310 různých trhů a vidíme, že do roku 2030 očekáváme velký růst v Evropě. V podstatě to nebude podobně jako ve světě, tam máme asi 140%, v Ázii a v Africe se to dokonce znásobí třemi. Takže letectví roste, roste v rámci EU poměrně dobře, ale ne tak dobře jako jinde. To znamená, že se v průběhu času bude snižovat eh, tržní podíl Evropské unie. A to je otázka, která je spojená také s demografií. Znásobí se v EU a zdvojnásobí se tedy letecká doprava, takže Musí zde být eh, takové věci, které zohlední lepší zacházení s infrastrukturami, které máme. Musíme zajistit, aby infrastruktury byly připraveny pro budoucí poptávku, která určitě poroste, aby nedocházelo k zácpám na letištích a tak podobně. Když se podíváme na mezinárodní konkurenci v letectví, tak jedna z prvních věcí, na které se díváme v našem výzkumném projektu, je otázka rovných podmínek. A toto je jedna z těch věcí, pro kterou všichni jsme, ale nikdo nedokáže definovat, co to vlastně je. Máme 40, no měli jsme tedy 40 expertů, kteří diskutovali o tom, co to je ty rovné podmínky a nedospěli vůbec k žádnému společnému závěru, pokud je o definici. Vidíme, že jsou zde eh, určité výhody v porovnání s jednotlivými eh, jurisdikcemi, když jsme se díváme na Čikákské prohlášení, která, které volá po rovných příležitostech, nejsou zde žádné reálné výsledky, takže Jde spíše o to, abyste určitým způsobem spravovali ty podmínky, ve kterých se pohybujete, než abyste se snažili vytvořit nějaké rovné podmínky. Pak zde máme takový graf, který ukazuje o obchodní prostředí různých aerolinek. A jde o to, že čím více jste mimo tak tím eh, z obchodní perspektivy jste na tom lépe. Lufthansa je ten eh, žlutý kruh eh, a potom zde máme ten zelený, Ten tedy ten modrý kruh, to je Emiráty. Vidíme, že dopravci v rámci EU a mimo EU mají velmi různé podmínky. Takže to je jenom k té představě ohledně toho, že rovné podmínky jsou velmi teoretické, když vidíme různá prostředí, v nich letecké společnosti působí. Další slide. Pokud jde o státní podporu, to je věc, na kterou jsme se velmi zaměřovali v rámci EU jsou velmi přísná pravidla ohledně toho, jaká státní podpora je umožněna a jaká ne. Komise udělala spoustu kroků proti členským státům, kde státní podpora byla použita nenáležitě. Nikde jinde není podobná kontrola této státní podpory. Státy mohou eh, libovolně poskytovat eh, podporu leteckým společnostem, pokud to uznají za vhodné. Mimo EU tedy nejsou žádná jasná pravidla ohledně toho, eh, co je a co není nespravedlivou dotací. Já nebudu tedy zacházet do detailů. Máme tady jenom přehled o Open and Fair Skies a Emirates Rebattle co je považováno za dotaci. Například v americkém případě zákaz eh, odboru je považován eh, za dotaci a v případě Emirátů je zase daňová úspora považována za a, eh, dotaci. Takže pokud jde o definice, tak ani to není jasné. A potom neexistuje žádný globální režim, který by to spravoval stejným způsobem. nejako u nás, kde máme velmi jasně stanoveno, co je to dotací. ICAO v globálním rámci bychom měli tedy mít za základní definici toho, co je umožněno, co je dovoleno, jakým způsobem se o tom reportuje, jakým způsobem se to ověřuje a jak je možno přijmout opatření v případě, že ty dotace jsou poskytovány způsobem, který jde proti rámci, na kterém jsme se dohodli. A protože jsou zde různé, různá pravidla na národní úrovni, musí to být tedy globální. A zde ještě bychom měli dosáhnout pokroku. Já se omlouvám, já jsem myslel, že mám 10 minut, takže já to proběhnu velmi rychle, jen dvě vteřinky. Eh, vlastnictví a kontrola, to je aspekt, na který se také díváme. Měli bychom se zamyslet nad liberalizací kontroly a vlastnictví především, když to máme tedy to vlastnictví z finanční perspektivy, ne z taktické perspektivy. Evropská unie je mnohem pokročilejší než jiné jurisdikce, pokud jde o liberalizaci těchto dvou věcí. A teď přeskočíme dva slajdy. Jen pár výchozích myšlenek. Jde nám o to, že si myslíme, že nikdy nebudou nastoleny skutečné rovné podmínky v letectví, ale myslíme si, že je důležité, abychom měli velmi konkurenceschopný trh, eh, kde bude eh, přístup a propojení pro cestující a v EU je nutno, aby celý ten dopravní řetězec byl konkurenceschopný, nejen tedy uh, letectví a potom tedy budeme mít summit eh, v Lipsku v roce 2016 a jste na něj srdečně zváni. Děkuji. Děkuji, ano, já jsem byl eh, také překvapen, že původně jsem si myslel, že to mělo být 10 eh, minut, ale nakonec je to minut pouze 6. A nyní tedy pan Kán, což je generální ředitel Asociace evropských aerolinek. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Milí poslanci, velmi děkuji za eh, pozvání. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o názory naší asociaci, pokud jde o situaci v mezinárodní letecké přepravě. Doufám, že se mi podaří zprovoznit svoji prezentaci. Můj předřečník právě přednesl několik základních informací. a nechci jít do eh, detailů. Jsme velmi rádi, že se tedy v 90. letech dokončil jednotný trh. To pro nás představovalo velké možnosti, větší eh, míra možností pro cestující, větší diferenciace a tak dále. Eh, já si myslím, že eh, to tady byla příkladná situace, nicméně nyní vidíme, že konkurenceschopnost evropského leteckého průmyslu bohužel klesá. Eh, jiné světové oblasti eh, tedy rostou rychleji, uvědomili, se, že, uvědomili se, že letectví je velmi perspektivní oblast a přizpůsobili, přizpůsobili se tomu. Eh, my bychom tedy byli velmi rádi, kdyby se k letectví přistupovalo strategicky a v našem strategickém plánu, který eh, jsme zveřejnili před dvěma lety, jsme volali především pro povolných eh, podmínkách. Můj předřečník hovořil také o těch rovných podmínkách. Dovolte mi, abych se tomu krátce věnoval. My se domníváme, že právě toto je naprosto zásadní, protože eh, působíme ve velmi konkurenčním prostředí, jak v Evropě, tak eh, ve zbytku světa. A my jsme tedy jasně žádali komisi o tři klíčové prvky. To znamená o to, aby regulovala tam, kde je to potřeba, aby tedy eh, si vynutila uplatňování stávající regulace tam, kde ta regulace platí eh, a aby Eh, také intervenovat, pokud je to potřeba. Já si myslím, že je potřeba, abychom tedy plnili svoje domácí úkoly. To je náš prioritní úkol a je to důležitější, než to zabývat se tím, co se děje mimo Evropu. Ta eh, strategie pro letectví, která byla zveřejněna, jasně dokládá, že letectví je důležité pro evropské hospodářství, pro HDP eh, Představuje to tedy eh, zhruba jednu miliardu obratu denně a kromě toho eh, to eh, tedy poskytuje velké množství pracovních míst, to znamená, že to je, tak, že to je důležitá věc pro prosperitu, růst a pro obnovu evropského hospodářství. Bohužel je to tak, že zatímco si uvědomujeme, že letecká doprava je důležitá pro evropské hospodářství, realita tomu někdy odporuje. Podle našeho názoru je naprosto zásadní, aby tu byla, byla letecká doprava v rámci celé Evropy, která bude sledovat evropské zájmy. To znamená eh, konektivita, pracovní místa, růst a tak dále.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 v rámci Evropy, které provozují evropské letecké společnosti, generují čtyřikrát více pracovních míst než ty, které provozují neevropské letecké eh, společnosti. To znamená, že se domníváme, že eh, podpora evropského let, evropské letecké dopravy eh, tady není samoučelná, ale má i další výhody a proto by ji Evropská komise měla podporovat. Jak jsem řekl, je potřeba tedy si udělat pořádek doma, evropský eh, trh není možno mm, pojímat nějak izolovaně, protože je součástí eh, komplexního řetězce. Když byl evropský trh liberalizován, tak byly liberalizovány aerolinky, zbytek toho řetězce eh, pouze částečně. Je tu mnoho případů, příkladů monopolistických, oligopolistických přístupů, které stále ještě přetrvávají a já si myslím, že eh, Single European Sky je tady jeden z příkladů, který bychom měli mít neustále na paměti. Jak už jsem řekl, musíme čelit celosvětové konkurenci, to znamená, že vyzýváme evropské regulátory politiky, aby eh, tedy pomohly evropským eh, aerolinkám udržet si konkurenceschopnost eh, v celosvětovém měřítku. Rád bych zmínil systém obchodování s povolenkami nebo eh, systém PNR. To všechno jsou věci, které naši práci ovlivňují. Nyní mi dovolte, pane předsedo, abych se krátce věnoval externí dimenzi. Pokud chceme, aby tedy Eh, bylo letecké spojení mezi Evropou a zbytkem světa, abychom zároveň zvýšili konkurenceschopnost evropského leteckého průmyslu, měli bychom především správně definovat regulační rámec. Domníváme se, že by ten regulační rámec měl umožnit rovné podmínky pro konkurenty a proto jsme trochu zklamáni tím, že ve své strategii Evropská komise eh, neprovedla revizi revizi nařízení 868, protože se domnívám, že to by mohl být velmi užitečný nástroj, který mi tomu napomohl. Eh, férová hospodářská soutěž eh, tomu eh, tedy také velmi napomáhá. Musíme se pečlivě dívat na veškeré státní dotace. Zatím jsme v tomto ohledu nedosáhli jednotného postoje, nicméně tedy vyzýváme komisi, aby eh, ve veškerých bilaterálních dohodách zohledňovala doložku o férovém eh, přístupu a rovných podmínkách. Kromě toho jsme eh, se vždycky zastávali toho, že vlastnictví a kontrola tedy má probíhat na reciproční eh, bázi. To je také součást tohoto tématu. A nyní tedy eh, mandát eh, pro vyjednávání s mimoevropskými zeměmi. My to podporujeme. Rád bych zmínil eh, oblast Perského zálivu, Asán, Čínu, Brazílie a tak dále. My se snažíme se všemi těmito oblastmi vyjednávat. Pokud jde o eh, jednání s Brazílií, tak ta probíhají eh, od roku 2010. 2011 měla být uzavřena dohoda, nicméně se tak nestalo a vyjednáváme dodnes. Já Brazílii používám jako příklad, protože když tedy komise hovoří o mandátu s radou a e, s parlamentem, tak si myslím, že by v něm měla být obsažena jasná kritéria a také nějaký harmonogram a e, kýžené výsledky. My kromě toho e, podporujeme dialog mezi Evropskou unii a zeměmi Perského zálivu, byť tedy ten mandát je pro eh, jednotlivé provozovatele. Stále se domníváme, že by tady měl probíhat dialog mezi EU a GCC. Pokud jde o ASEAN, tak eh, bychom si měli uvědomit, co to znamená liberalizace a měli bychom tedy především eh, přednést koncept, který, který tomu odpovídá. Pokud jde o Čínu, tak tady bychom měli postupovat krok po kroku měli bychom se nejprve zaměřit na bezpečnost a následně tedy na komplexní dohodu. Pokud jde konkrétně o Čínu, tak si musíme uvědomit, že když jednáme s Čínou, tak musíme vzít v potaz také přelety nad ruským sibirským územím a e, měli bychom e, tedy Eh, to vzít v potaz, když se snažíme uzavřít komplexní dohodu s Čínou. To je tedy poslední věc, kterou jsem chtěl říci a děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že jsem lehce překročil vyhrazenou dobu. Děkuji a jako poslední promluví John Hennon, což je tedy eh, generální tajemník Asociace nízkonákladových leteckých společností. Prosím, máte slovo. Děkuji vám a přeji vám všem dobré dopoledne. Eh, děkuji vám za možnost vyjádřit náš názor. Evropské združení eh, evropských nízkonákladových aerolinek, eh, eh, tak jeho členové učiní asi polovinu celkové letecké přepravy osobní v Evropě. Tohle jsou naši členové. Předpokládám, že už je stejně znáte. Pokud je o náš pohled na trh s letovou přepravou, tak si myslíme, že liberalizace je správná cesta a před a, a tam, kde liberalizace proběhla, tak tam a, jsme zaznamenali velmi silný růst. Na vnitřním trhu došlo k zásadnímu nárůstu díky liberalizaci, e, která neproběhla jinde ve světě, a, kde jsou trhy e, často a, pokryty velmi protektivními a omezujícími eh, dohodami o službách. Tam, kde Evropská unie uvolnila, tam došlo k silnému růstu, eh, silnému nárůstu konkurence nižším eh, cenám letenek a většímu výběru. Jaké jsou tedy přínosy liberalizace? Za prvé je to konektivita, což je eh, jeden eh, z vůčích motivů letecké strategie nebo strategie letové přepravy. Eh, viděli jsme, nebo byli jsme svědky zásadního nárůstu, zejména v Evropě existují kombinace, kde lidé dříve nikdy nemohli létat a tím, že se opět o 10% eh, začne, tedy vznikne nárůst těch eh, pravidelných spojení, tak to vede k eh, nárůstu HDP o půl procenta. Zvyšuje to zaměstnanost a také to zvyšuje konkurenci. Z toho jsou jasnými jasně příjemci těch eh, přínosů občané, protože díky tomu mají nižší eh, letenky. Já se omlouvám, že mi to takhle nejde přepínat. Eh, jaké jsou tedy překážky liberalizace? Evropské eh, aerolinky eh, úspěšně eh, rozvinuly v létání a příliš mnoho času se tady ohlížíme teď do historie, jak může být za neúspěšná, tedy úspěšná tak, aby byla úspěšná teď, aby byla úspěšná i do budoucna. Letový průmysl se ovšem stal stále více globální, trhem, nebo se stává a tady se neustále vyvíjejí. Jsou tady eh, obavy ze změn a ty jsou eh, zejména eh, zřetelné v některých státech. Liberalizace oslabuje jejich tradiční zájmy a oni vidějí a oni se snaží je, tedy liberalizaci zpomalit. Podíl na trhu není nikdy nárok, ale to je zcela milný pojem. Je třeba eh, zasloužit si ho a neustále si ho zasluhovat. A stejně tak existuje milná představa o vlastnosti, eh, vlastnictví domácího trhu. Nevlastníte domácí eh, trh. Mm, Navízíte pouze spotřebitelům služby, které jsou atraktivnější oproti ostatním. Pokud jde o konkurenci v praxi. Hodně jsme tady slyšeli o konkurenci ze strany eh, leteckých firm z eh, oblasti Perského zálivu. Ale my eh, sami tedy tvrdíme, že nás to poškozuje, ale jejich vlády mají velice osvícený přístup k letovému průmyslu. Investují do infrastruktury, budují runwaye, terminály a umožňují tak expanzi a vytvořili další odvětví, a také eh, jim to umožňuje eh, využít eh, jejich pozici mezi časovými pásmy a průmyslovými zónami. My si na to akorát, my bychom to měli využít a ne se na to stěžovat. My tady dojíme letectví jako mléčnou krávu. A mm, já vím, že ACI bude proti, když to tady říkám, ale máme, eh, tady máme nejziskovější, eh, čtyři nejziskovější letiště na světě a, a šest z těch nákladních v Evropě, jejich eh, poplatky jsou velice zatěžující pro evropské aerolinie. A máme také zákazy letání na většině letišť. A vlády říkají, ano, je to naše výsada, ano, ale nemůžete eh, si stěžovat, když eh, to jiné vlády regulují jinak. Musíte se z toho poučit a konkurovat. Jak můžeme zlepšit konkurenceschopnost? Eh, I když je to něco jiného než konkurence. A to se často zaměňuje, podle mě. Máme několik omezení v Evropě, která jsme si eh, zavedli. Jednotné evropské nebe, to říkáme, že je cesta vpřed eh, už deset let, ale nepřiblížili jsme se k němu. Máme pořád eh, tady roztřištění letový prostor, který je drahý, a stojí nás to 5 miliard eur ročně navíc. A také tady máme evropský ETS. To my jsme podpořili, když jsme si mysleli, že to bude ekologicky efektivní. Snížili jsme ovšem jeho rozsah, už to není efektivní a teď máme globální řešení díky němuž e, e je evropský ETS nadbytečný, ale nemůžeme mít prostě dvoj, dvojitý problém, tak aby e, aeronie museli platit do evropského ETS a také platit MBM, které vede ICAO. Liberalizace. To je cesta vpřed, ale ne všechny oblasti byly liberalizovány. nevyužili nárůst příležitostí. Já opakuji důraz Čikákské umluvy na rovnost příležitostí. To říkají lidé z komise. Je třeba zajistit rovnost příležitostí. Ale to nezaručuje výsledky. Výsledky jsou na vás. Musíte být v stavu a, a konkurovat a, a reagovat na změněnou tržní situaci. Ale my jsme alespoň ospravedleni naši schopnost konkurovat. Tam, kde máme liberalizované dohody, tak jako ve Spojených státech, mezi Spojenými státy a EU, došlo k eh, zachování eh, hodně nevýhod pro evropské eh, aerolinie. Například my nemáme přístup k jejich východům, tak jako oni mají přístupy k těm našim. A také neustále se o, oni mají svoji protekcionistickou politiku Fly America. To je eh, ostuda, že eh, země, která eh, vedla v oblasti liberalizace a konkurence na volném trhu, mm, pořád nutí své občany cestovat svými vlastními aeroliniemi. A samozřejmě také vedou ten útok proti aerolinkám z Perského zálivu. Mě ta technologie tady opravdu eh, ničí, ale závěrem bych každopádně eh, řekl, že cestou vpřed pro nás je i nadále jít cestou liberalizace, tak aby Evropská unie se posunula se svým eh, mandátem, doufám, že ji rada udělí, tak aby evropští provozovatelé a evropské aerolinky se mohli připravit na konkurenci. Myslím, že Asinsate je tady eh, trošku odbočkou v tom procesu, mohlo by to eh, zpomalit eh, proces vyjednávání nového mandátu a vytvořit nefunkční podmínky, které by nakonec, i když se to vyjedná, nemusely být uskutečnitelné v, nebo použitelné v praxi. Čili pokračujte dál, to je moje hlavní sdělení. Děkuji. Musíme se držet času. Já jsem slyšel, že aerolinky mají vždycky spoždění, tak nevím. Nevím, jestli to platí i pro řečníky. A teď pan Dirk Poloček, předseda Evropské asociace Cockpit. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, po té, co jsem viděl, že všichni tady bojují s prezentacemi, tak já jsem se rozhodl, že si žádnou nepřipravím a vidím, že to bylo správné rozhodnutí. Děkuji vám za to, že jste nám dali příležitost eh, hovořit zde za evropské piloty. Je to pro nás velmi důležitá událost. Na úvod bych rád eh, citoval, že strategický balíček pro letectví je velkou příležitostí pro to, aby se posílil evropský letecký sektor jako ekonomický a sociální akcelerátor eh, růstu. Můžeme říci, že má tedy spouštět eh, růst a také vytvářet pracovní místa. Bohužel tento citát eh, nepochází z Evropy, ale je od eh, jedné ze tří nejrychleji rostoucích leteckých společností ze třetích zemí. Proč takto hovoří? Je to proto, že rozumí strategické důležitosti letectví. Ano, je strategicky velmi důležitým průmyslovým odvětvím. Umožňuje konektivitu, jak už jsme o tom slyšeli, růst a pracovní místa. A spojuje strategicky, nebo tedy eh, evropskou ekonomiku zaměřenou na export eh, se třetím světem. My zde vidíme nerovnováhu v letectví a je to v neprospěch eh, evropských leteckých dopravců. Uvedu pár faktů. Zatímco perští dopravci zvýšili svou kapacitu přepravy do a z Evropské unie o 112%, eh, tak eh, tam došlo k poklesu ze strany evropských dopravců o 12%, 205 letadel má tedy Evropa, které tedy směřují tam, a zatímco eh, ty tři eh, letecké společnosti z Perského zálivu, ty mají tedy trojnásobek. Zatímco evropské letecké společnosti téměř nerostly, tak eh, pokud je tedy o kapacitu, tak eh, ty tři eh, společnosti z Perského zálivu mají teď třikrát větší kapacitu, než měly v roce 2005. Zatímco ve Francii máme 3 tisíce eh, přímých a 5 tisíc nepřímých pracovních míst, nebo tedy v tom Perském zálivu, tak ve Francii, nebo tedy vidíme, že každé eh, to pracovní místo, které je vytvořeno a v Perském zálivu, tak v podstatě zabíjí možnost vytvářet pracovní místa v Evropské unii. My, evropští piloti, jsme rozhodně pro rovnou a otevřenou hospodářskou soutěž, ale potřebujeme také rovné podmínky. Proč jsme udělali všechny kroky směrem k liberalizaci našeho trhu a zakázat, eh, nebo který směrem k zákazu dotací a státních podpor? Teď máme tedy státně celkem podporované aerolinky. Konkurence s jinými oblastmi světa je mnohem méně kontroverzní. Vidíme například azijské státy. nebo zeměmi ASEANu, tam můžeme pozorovat, že propojení mezi tedy těmito dvěma oblastmi přímé propojení kleslo právě kvůli růstu těch eh, aerolinek z Perského zálivu. Mezikontinentální konektivita už dnes tedy trpí. Další otázka. Může zahraniční investice směrem Eh, z Perského zálivu do Evropy být eh, volbou pro budoucnost. Už jsme to zkoumali a dnes vidíme, že tyto investice nevytvářejí žádný další růst ani žádnou další konektivitu, ale zdržují kapacitu na trhu, který už dnes má nadkapacitu a spíše než eh, by aby vytvářela pracovní místa, tak pracovní místa zanikají tato investice znamená, že přímá konektivita klesá a je to nahrazeno nepřímými spojeními přes země zálivu a důsledky pro naše ekonomiku začínají být citelné. Jak jsem říkal na začátku, potřebujeme rovné podmínky, abychom mohli konkurovat dopravcům ze třetích zemí, ale jak toho můžeme dosáhnout? Především vše je o přístupu na trh. Evropa je velkým důležitým trhem 500 milionů Evropanů chce cestovat a ještě větší počet lidí chce navštívit Evropu, její města, její památky, ale tento přístup na trh může být pouze zajištěn nebo tedy vyřešen tím, že si vyjednáme správné podmínky. Abychom dosáhli rovné soutěže a komise má tedy právo jednat za EU se zeměmi zálivu, k tomu budeme potřebovat velmi přesné dohody, potřebujeme velmi silný jednací mandát a zatím by měla být zmražena ta současná práva. Aby tedy došlo k tomu, že budou přijaty kapitoly, které se budou týkat finanční transparentnosti, státní podpory a pracovních práv a tak dále. Potřebujeme efektivní sociální klauzuly. Ale než eh, budeme postup, postupovat před, musíme si položit otázku, co může EU získat z takovéto dohody. Jde o to, že bychom se měli zaměřit eh, na to, že bychom měli posílit naše nařízení 868 roku 2004 ohledně nekalých eh, dotací ze strany eh, třetích zemí. Není to součást leteckého balíčku, čekáme, až budeme mít eh, na stole konkrétní návrh. Pokud jde o investice ze zemí zálivu, jsou to jen trojští koně, kteří se snaží prosadit další kapacitu na evropský trh. Evropa už má velmi liberální pravidla v této oblasti a nesmíme dále povolovat ani na reciproční úrovni, na reciproční bázi. Musíme zajistit efektivní kontrolu evropských aerolinek eh, musí být eh, rozhodně v evropských rukou a ne v zahraničních eh, rukou. Už přetahuji, piloti se vždycky snaží být na čas, takže proto už to tedy ukončím. Musím říct, že žádná průmyslová odvětví nemohou být konkurenceschopná, pokud nebudou zajištěny rovné podmínky. To je vše, děkuji. Děkuji i vám a v tuto chvíli tady předávám slovo panu Olivierovi Jankovecovi, což je generální ředitel Eh, Mezinárodní rady letišť. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že mohu dnes pohovořit na základě prezentace, kterou tedy mám a kterou tedy, jak doufám, ukážu. Spolehám se plně na eh, zaměstnance parlamentu, že mi v tom napomohou. Prosím o další folii. Chci říci, že evropská letiště přikládají externí dimenzi velký význam, protože eh, to znamená, že budeme schopni získat větší množství cestujících, větší možný, eh, množství eh, nákladů, což je základní předmět našeho podnikání. Chceme podporovat hospodářský růst, zaměstnanost, konektivitu. Myslíme si, že Hospodářská soutěž by měla umožňovat především lepší konektivitu a větší výhodu pro společnost a cestující. E, o to se tedy Eh, Evropa snažila, když před 20 lety vytvořila vnitřní trh v letectví. Opíralo se to o koncept eh, Single European Skies a myslím si, že to tedy bylo velmi významné pro evropské hospodářství. Nicméně v tuto chvíli máme jiné priority, je to především externí dimenze, jak se tedy můžeme zaměřit i mimo, eh, na oblasti mimo evropský trh. Externí dimenze je pro evropské letectví odvětví velmi důležitá, protože ve světovém hospodářství došlo k posunu těžiště směrem na východ. To znamená, že e, Evropa se stále více stává závislou na e, zahraničním obchodě a Konektivita v rámci letecké dopravy je velmi důležitá ze strategického hlediska, tak aby tedy e, Evropa mohla v globálním měřítku obstát. Vznikají i nové aerolinky, nové mocné aronky, které se tady ujímají rozhodného, eh, rozhodující pozice a narušují trh eh, stejně tak jako v minulosti nízkonákladové letecké společnosti a budou tak, bude tomu tak i do budoucna. Uh, další folii, prosím. Pokud jde o strategický význam konektivity, tak pouze e, zopakuji to, co řekl John. Je jasné, že konektivita souvisí s hospodářským růstem, protože desetiprocentní nárůst e, konektivity se projeví půlprocentním nárůstem HDP a to je příležitost, které Evropa musí využít. V tuto chvíli se celá řada diskuzí soustředí na koncept rovných podmínek. Já bych rád zopakoval eh, názor OECD v tom smyslu, že to je trochu zavádějící eh, koncept. Eh, na který bychom měli být opatrní. Proč? Je to dáno především tím, že ten, ty rovné podmínky nikdy nejsou dostatečně rovné. Ta situace zkrátka vypadá jinak. Vždycky eh, je to, eh, ty podmínky jsou různé, především z geografického hlediska. Pokud se podíváte na situaci leteckých společností v Perském zálivu, tak vidíte jejich obrovský rozvoj, pokud jde o spojení ostatní eh, částmi eh, mimo Evropu, mají tedy skvělé postavení, jsou to eh, dopravní uzly a díky tomu mohou efektivním způsobem využívat svoje zdroje a souvisí to tedy s jejich geografickou pozicí. Ty rovné podmínky nejsou rovné i kvůli národním politickým situacím. Za prvé financování infrastruktury, protože mimo Evropu se veřejně financují letiště, včetně Spojených států. Financování bezpečnosti, to je další věc. Evropa eh, sama požaduje po leteckém průmyslu, aby převzal veškeré náklady a další věc, daňová politika. Eh, Evropa jako jediná zdaňuje leteckou dopravu. Eh, tyto politické tato politická rozhodnutí mimo Evropu jsou tedy naprosto legitimní a já si tedy myslím, že bychom se měli nad sebou v Evropě zamyslet, pokud jde o tyto záležitosti a o tom, jak tomu eh, politici přistupují. A kromě toho jsou tu ještě další prvky, které tedy hrají roli v tom, že ty podmínky nejsou vůbec rovné. Eh, vertikální integrace mezi CAA, národními aerolinkami a eh, lete, letišti. Je tu tedy plně integrovaný model, jako například ve Spojených Arabských Emirátech, nebo polointegrovaný model, který funguje například eh, ve eh, Spojených státech, kde jsou tedy letiště veřejně vlastněná a nejsou eh, to tedy komerční subjekty. Kromě toho bych rád zmínil strategickou vizi. Vidíte tu cit citace, které jsou staženy z, webové, z webových stránek eh, letiště v Dubaji. Eh, například se tam píše, že chtějí změnit mm, tedy le, historii letectví a chtějí eh, vytvořit z Dubaje přední světové letiště. Já si myslím, že nám v Evropě chybí právě takováto vize a doufám, že tedy komise se postupně posouvá tímto směrem. Já já se tedy domnívám, že rovné podmínky jsou eh, ideálem, který je eh, nedostižný a často nám v tom brání protekcionismus. Eh, potřebujeme tedy spravedlivou soutěž, hospodářskou soutěž, co tím myslíme, podobně jako OECD a John se domníváme, že se jedná o rovnost příležitostí, ne o rovnost výsledků všech leteckých společností. A nyní tedy další folie, evropský přístup. Eh, domníváme se, že bilaterální smlouvy a komunitární doložka nejsou dobrá věc, protože bilaterální myšlení v minulosti bylo překážkou hospodářské soutěže, neumožňuje volný přístup a e, zohledňuje některé nebo e, vynechává některé oprávněné zájmy. Pokud jde o tu komunitární doložku, tak to je samozřejmě samo o sobě dobrá věc, ale ne, nebylo, to, nebylo to tady aplikováno jednotně v celé e, Evropě a kromě toho to nenapomáhá vyjednávací pozici EU. Evropská unie tedy potřebuje komplexní dohody, které se budou opírat o koncept Open Skies, Potřebujeme tedy, aby hospodářská soutěž byla spravedlivá. V tuto chvíli se velmi intenzivně diskutuje o tom, co by mělo být v těch doložkách. Já se domnívám, že by ty doložky měly být univerzální, měly by zahrnovat všechny zúčastněné strany, neměly by být diskriminační, měly by zaručovat minimální úroveň transparentnosti, eh, přístup také k finančním údajům dotyčných eh, leteckých společností, měly by tam být zakotveny změny i zásady e, dotací a také antikartelové dohody. E, domnívám se tedy, že e, vedle těch doložek o férové, spravedlivé hospodářské soutěže potřebujeme také pragmatický a holistický přístup a myslím si, že komise se ve svém balíčku pro letectví posunula správným směrem. Musíme posílit kapacitu letišť, zároveň se tedy musíme zamyslet nad tím, jak přistupujeme k letectví jak už jsem řekl, Evropa jako jediná zdaňuje letectví. Máme tu tedy různé regulační náklady a kromě toho jsou tu limity pro veřejné financování, pro financování z veřejného rozpočtu, což všechno jsou věci, které nikde jinde eh, na světě neexistují. Eh, například ty poplatky eh, letiště. Já si myslím, že je důležité si uvědomit, že let letiště někdy tedy dotují eh, letecké společnosti a to je tedy naprosto zásadní. To bychom měli mít na paměti. To znamená, že se domnívám, že celá ta retorika, která se obrací proti poplatkům letiště, je pouze eh, jiným způsobem, jak tedy zvýšit konkurenceschopnost některých leteckých společností. Jsou to tedy věci, na kterých budeme muset i nadále pracovat. Všechno je to eh, dlouhodobá záležitost, která si tedy vyžádá ještě hodně, času. Naprosto podporujeme veškeré mandáty komise, které byly předloženy a doufáme, že tedy rada eh, je rychle eh, komisi potvrdí tak, abychom na to mohli pracovat. Děkuji, děkuji vám za vaše prezentace a nyní tedy předám slovo poslednímu řečníkovi, panu Klausu Gajerovi z eh, generálního ředitelství MUV. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, a Děkuji za to, že jste přizvali Evropskou komisi, aby se zúčastnila tohoto velice zajímavého slyšení. Myslím, že to téma, které jste zvolili, je velice důležité. A ty otázky, na které jste poukázali, jsou velice aktuální a pokusím se maximálně je zodpovědět během svého vystoupení i během dalších návazných dotazů. A předem se omluvím, pokud překročím eh, svoji řečnickou dobu, ale abychom měli rovné podmínky, tak si dovolím, aby komise také hovořila trochu déle. Mezinárodní, eh, tedy vytváření rovných podmínek v eh, mezinárodním letectví a jak by Evropská unie měla navazovat asociační dohody a s kým to jsou. A vášnivě eh, debatovaná témata také řeší strategie pro evropské eh, letectví, eh, kterou komisi, komise přijala 7 prosince a ten týžden ji tady představila komisařka Bulc na vašem výboru. Debata o liberalizaci v letectví nikdy paradoxně vede k vylíčení Evropy jako protekcionistické a restriktivní, pokud jde o přístup na trh. Myslím si, že to není fér. Evropa, mm, Evropská unie má nejliberalizovanější a nejotevřenější eh, letový trh na eh, světě my eh, ve prospěch našich občanů, to můžeme, to, to, to vytváříme ve prospěch našich občanů, eh, vytváříme eh, prostor nejenom tedy pro občany, ale i pro letecký průmysl. Vnitřní trh v Evropě byl plně liberalizován už před nějakými 20 lety a skoro jsme zapomněli, jak to všechno vzniklo. Pokud jde o dopady v důsledku větší konkurence, no, nové trasy, větší výběr, větší konektivita, eh, zvýšená mobilita pro eh, lidi a dostupnější eh, letenky. To a jsou dopady, které tady máme do dneš. Nízkonákladové firmy teď představují téměř 50 objemu před osobní přepravy a stále rostou. Ryanair je největší aerolinka, pokud jde o mm, počet pasažérů eh, letos jich má převést nějakých 105 milionů. Také jsme plně liberalizovali eh, vlastnictví a kontrolu eh, aerolíní v Evropě a díky tomu už nemáme národní aerolinky, ale evropské přepravce a skupiny přepravců na základě evropských licenčních pravidel. Také máme více liberálních pravidel pro, nebo liberálnější pravidla pro hm, investice eh, do leteckého průmyslu v Evropě. A byli jsme toho také svědky, a nejenom z Perského zálivu. Měli bychom to uvítat, eh, samozřejmě za předpokladu, že cizí investoři eh, dodržují naše pravidla. Myslím si, že jedno z hlavních ponaučení, které jsme si vzali, pokud jde o vývoj e, v leteckého trhu v Evropě, je, že čím více liberalizujeme, tím vhodnější bude mít společná pravidla, která budou všichni dodržovat. Netýká se to jenom leteckého průmyslu, ale e, všech hospodářských sektorů na vnitřním trhu, na základě kombinace eh, technických, eh, eh, tedy harmonizace technických norem uplatňovaných po celé EU, striktnějšího práva hospodářské soutěže a toho, že Evropská komise dostává silnější pravomoci k zajišťování jejich dodržování. Nicméně plně rovné podmínky jsou iluze, to souhlasím řečníky, ono jako koncepce samo o sobě, to je iluzorní. Všechny eh, aerolinky mají eh, své vlastní podmínky, ve kterých fungují a ty se liší nejen po celém světě, ale i uvnitř Evropské unie, i v jednotlivých zemích. My si eh, intenzivně myslíme na základě zkušeností s vnitřním trhem, že otevřené trhy jsou nejlepší pro naše letectví. Evropská unie v posledních deseti letech podepsala dohody s USA, Kanadou, zeměmi západního Balkánu, Marokem, Gruzí, Jordánskem, Moldavskem a Izraelem. A jsou to rozsáhlé a komplexní dohody a pracuje se na, dohodu, na dohodě s Ukrajinou a také s Tuniskem a Izraelem. A také doufáme, že budeme vyjednávání z Brazílie na začátku příštího roku. Díky těmto dohodám se snažíme o větší přístup na trh, posílenou spolupráci ve všech aspektech letového průmyslu a o správný eh, rámec eh, pro konkurenci. Výsledky, eh, pokud jde o nový provoz, jsou mimořádné. Většina zemí říká, že se jim zdvojnásobily objemy eh, o přeprava mezi EU a Západním Balkánem se strojnásobila a mezi EU a Marokem z 5 na 12 milionů v letech 2016 a 14, 6 14. V roce 2012 jsme vypočítali, že už tehdy evropské dohody se západobalkánskými zeměmi a Marokem podepsané v roce 2006, dohromady přinesly celkový hospodářský eh, přebytek pro spotřebitele v objemu 6 miliard eur a vedly k snížení cen eh, letenek o 40 průměru. Ovšem liberalizovanější a globalizovanější trhy si vyžadují eh, základní eh, pravidla eh, hry. To není nic nového, nic mimořádného na mezinárodních trzích. Už jsme to eh, slyšeli od ostatních řečníků. Máme globální právní rámec ve a GAS pro ob, eh, GAS eh, s obchodem s, se zbožím tedy. VTO mm, definovala řadu pravidel ohledně přístupno, přípustnosti dotací, ohledně protiopatřením vůči dotacím a tak dále. Ale z nějakého důvodu eh, letecký průmysl a eh, není pokryt VTO, ani GATS a mm, ani ICAO neposkytuje eh, žádný globální právně závazný rámec pro regulaci letání. Jsou nebo nejsou prakticky eh, žádná pravidla a v bilaterálních dohodách, které, která by upravovala velký objem eh, dopravy po celém světě. Nenaleznete eh, žádná ustanovení, která se týkají pocivě hospodářské soutěže nebo sociálních aspektů, které členské státy EU mají mezi sebou. Tyto bilaterální dohody se týkají hlavně přístupu na trh a nejtypičtěji omezení přístupu na tento trh. V nepřítomnosti eh, takového rámce se domníváme, že je legitimní, aby Evropa eh, začala vést a navrhla taková pravidla a vytvořila určité nástroje k eh, zajištění otevřené a spravedlivé konkurence. Poctivé konkurence na stále globalizovanějším mm, trhu s leteckými službami. To navrhla komise v roce 2012 ve svém sdělení k externí nebo vnější politice eh, v oblasti letectví a udělala to také ve své eh, strategii a pokaždé získala podporu tohoto výboru i Evropského parlamentu. Nahli jsme ambiciozní balíček a nebudu to opakovat a můžeme se o tom pobavit eh, podrobněji. Nicméně to ambiciozní balíček k vyjednání komplexních dohod na úrovni EU jednotlivým zemím. A jednou z našich priorit je umožnit evropskému leteckému sektoru, aby měl přístup k rostoucím trhům, vznikajícím trhům. Snažíme se vytvořit pr- e, předvídatelné právní prostředí jako základ pro... Mohli byste prosím už končit? Myslíme si, že vyjednávání takový, o takových dohodách, například s zeměmi eh, Perského zálivu, nabízí eh, ty, eh, ten nejlepší základ pro to, jak vyřešit nároky a aspirace obou stran. A musíme se postarat o to, aby tyto dohody a tato vyjednávání přinesly plody oběma stranám. Proto musí eh, poskytnout rámec, který povede k trvalému rozvoji trhu a usnadní eh, další otevírání trhu tedy. A myslíme si, že je to možné a je to příležitost, eh, o kterou bychom neměli přijít. A proto doufáme, že Rada podpoří návrh komise A mm, doufám, že rada tedy eh, mm, udělí předsednictví mandát a potom se začne vážně vyjednávat o těch dohodách. Ale pane předsedo, o opatření eh, mm, k zajištění hospodářské soutěže by se neměla zvrhnout do eh, omezování hospodářské soutěže. Neměla by být také náhradou nezbytných vlastních snah evropského leteckého sektoru zůstat konkurenceschopný. Ta opatření by se neměla zneužívat, ale měla by se eh, aktivovat pouze jako eh, poslední záchrana, pokud eh, se objeví nějaký, nebo pokud se prokáže nějaký škodlivý postup nebo dotace na druhé straně. Oznámení z roku 2015 by tedy se mělo stát pouze ostrašujícím příkladem v tomto ohledu, nebo prostředkem. Všechny evropské instituce a zainteresované strany tady by měly spolupracovat. Pane předsedo, omlouvám se, že jsem překročil svoji řečnickou dobu, ale eh, jsem to tak nenarovnal podmínky, ale děkuji každopádně Evropskému parlamentu a výboru eh, pro dopravu za trvalou podporu v oblasti ambiciozní eh, letecké politiky tedy eh, eh, k mandátu, které my jsme navrhovali už dlouhá léta a také za opatření, která navrhujeme ve prospěch eh, evropských spotřebitelů, když jsou taková opatření ospravedlnitelná nebo nezbytná. Děkuji vám. A potřebujete příště dvojnásobek, nebo spotřebovali jste dvojnásobek času, než jsme vám dali. A doufám, že teď už jsme tady vyslechli prezentace a doufám, že budeme mít dost času na to, aby se poslanci mohli ptát čas na vaše odpovědi. Takže teď. Eh, děkuji, pane předsedo. Já mnohokrát děkuji. Nejdříve eh, děkuji eh, všem šesti řečníkům. Myslím si, že za necelou hodinku jsme zde získali krásný přehled o tom, co před námi je. Kolik mám času? Eh, krátce, ano. Nejdříve eh, řeknu na adresu komise, že jsem rád, že je tady ten eh, balíček v oblasti letectví. My jsme po něm dlouho volali. Teď tady máme jeden kousek, o kterém můžeme hovořit a to je nesmírně důležité. A myslím si, že jménem parlamentu mohu říct, že to chceme i u eh, silniční dopravy, i u námořní dopravy. Jeden balík, o kterém se můžeme bavit. Vidím tady tři hlavní věci. Za prvé eh, měnící se svět, za druhé nepoctivá konkurence a eh, za třetí máme doma samý pořádek, jako v Evropě. K tomu prvnímu tématu, to myslím bylo řečeno jasně, Máme tady posun ze západu na východ a to nemůžete vysvětlit jenom nepocivou konkurencí. To je e, reálný vývoj, na který musí hledat e- Evropa odpovědi. Aziaté jsou silní, rostou a Evropa e, musí hrát za takovéto situace. Potom za druhé, Evropa není příliš malá, říkáme ICAO, že se musí pustit do těch úkolů, ale já jsem eh, zklamán rychlostí a efektivitou ICAO. Ale ostatní pokračují. Takže se zeptám na pana Lombroza, jak budeme pokračovat s evropským zákonodárstvím v eh, tváří v tvář celosvětovému vývoji. Potom třetí otázka, nebo další otázka, nerovného, nerovných podmínek. Nikdy nejsou rovné podmínky, můžete říct, ale v Nizozemsku říkáme takové zvláštní slovo, hekehenky, a sice, abyste nebyli úplně pobláznění ze světa. A mám ten dojem, že u pana Jankoviče a u ještě dalšího, u pana Handla to bylo, všechno otevřeme a tím zachráníme Evropu. Nezblázněme se to z toho. Pokud nebude spolupracovat Perský záliv, tak my jako EPP nejsme připraveni eh, eh, otevřít eh, přístup. To by bylo úplně šílené. Pozvátně dobře šejkové zaplatí a my tady budeme mít nezaměstnanost. Tak do toho my nejdeme. Třetí otázka je, jestli máme doma pořádek. Potom je tady otázka tady na pana Mekána. Nemáme příliš mnoho eh, leteckých eh, společností v Evropě. Eh, druhá otázka, teď se dělá na pana Poločka, nejsou ty pracovní podmínky příliš drahé. S tím jsme stále konfrontováni. Třetí otázka, jaká je tady liberalizace? Můžete liberalizovat, ale musí to být obou strané liberalizovat ze strany Evropy nebo eh, ze strany těch klasických společností, to nestačí. A závěrem, pane předsedo, ano, členské státy, pokud eh, v rámci eh, Cezaru a prací cestující nebudou brát tedy tyto balíčky na vědomí, tak o čem to tady máme mluvit ještě? Členské státy musí také vyjednat další balíček už za nizozemského předsednictví v lednu eh, to můžeme, bylo to za dva měsíce vyřešit. V Španělsku proběhly volby, tak to bude možné. Děkuji. Danke sehr. Also die Koordinatoren haben drei Minuten. Děkuji, koordinátoři budou mít tři minuty, nejprve tedy Ismail. Děkuji. Měl bych takovou organizační prozbu. Bylo by dobré, kdyby ty prezentace byly tady uprostřed a ne na stranách, protože já se dívám na ty lidi, co hovoří a proto by to bylo velmi dobré, kdyby to tady eh, bylo vidět, protože jsme je nedostali předem. Nejprve bych rád potvrdil to, co řekl pan kolega van der Kamp, protože bychom si skutečně měli eh, zamést před vlastním Prahem. Eh, v Evropě máme tolik eh, stavenišť, která musíme nejprve dokončit, to zmínili i řečníci, experti. Single European Sky a další body. Uh, Přesto se tímto tématem musíme zabývat. Pokud si to eh, mohu dovolit schrnout, tak myslím si, že v podstatě všichni, kromě pana Poločka, zastávali poměrně liberální, eh, svobodný přístup. Opravte mě, pokud je tomu jinak, ale takto to na mě zapůsobilo. Nic nehovoří proti tomu, abychom měli volnou eh, liberální leteckou dopravu, přesto tady musí platit určitá kritéria a v tomto smyslu se i já velmi těším na návrh Evropské komise k nařízení 868, protože tam se bude jednat i o těch rovných podmínkách. V tuto chvíli samozřejmě můžeme říci, že ty rovné podmínky nikdy nebudou stoprocentní, taková je zkrátka skutečnost, ale přesto bychom se měli snažit snažit být co možná nejspravedlivější a ten trh co možná nejvíce otevřít, aniž bychom eh, ohrozili naše vlastní společnosti. Nyní pokud jde o aerolinky a letiště, která, které konkrétní body si přejete zahrnout do dohod eh, se zeměmi Eh, eh, Perského zálivu. Které konkrétní body by měly být do těch dohod zahrnuty? A potom i konkrétní otázka na komisi. Které aspekty považujete za zvlášť důležité pro leteckou dopravní eh, leteckou dopravu v Evropě, tak abychom tedy posílili naše postavení ve vztahu k těm zemím Perského zálivu a jejich aerolinkám. Domnívám se, že směrnice o kontrole a o komunitárním právu eh, bychom tedy měli eh, ponechat stranou. Nevím, jestli tedy eh, tento nástroj zastávají všichni. A kromě toho jsem proto, abychom se pobavili o tom, a myslím si, že to zaznělo v jedné z těch posledních prezentací, jestli bychom neměli znovu zvážit, reconsider, limity veřejného financování. Pokud se to správně pamatuji, tak o tom hovořil pan Jankovič. Já si myslím, že i o tom bychom se měli, nad tím bychom se měli zamyslet, protože e, nařízení o státní pomoci nám v podstatě znemožňuje vytvořit rovné podmínky v celosvětovém měřítku. To znamená, že něco takového by e, v podstatě bylo velmi dobré. Děkuji. Děkuji. A nyní Gesine Meissner. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také řečníkům za liberály. Ráda bych předeslala jednu věc. Musím říci, že pokud jde o balíček pro letectví, nacházíme se ve velmi obtížné situaci. Chtěli bychom, aby se letectví rozvíjelo. Letectví v Evropě se eh, smršuje, všude na světě se rodí více lidí a my tedy přemýšlíme o tom, jak zachovat naši konkurenceschopnost za těchto předpokladů, které nejsou zvlášť hodné, výhodné. Zároveň si musíme uvědomit, že letecká doprava doprava nabízí pracovní místa v různých situacích, eh, v leteckých společnostech, na letištích, ale také například při stavbě eh, letadel. A tady v Evropě eh, nějaké podniky máme. To znamená, že potřebujeme, abychom i v tomto ohledu zůstali konkurenceschopní a aby ta konkurence byla spravedlivá. Překvapilo mě, že se velmi soustředíte na státy Perského zálivu. Já vím, že vás to pálí. Eh, například eh, si musíme uvědomit, že Istanbul má v tuto chvíli důležitější postavení než eh, Frankfurt, což mě jako Němku velmi mrzí, pokud jde tedy o letecký uzel. A nyní se tedy obrátím na řečníky. Pan Lambruzo, vy jste řekl, že patříte k těm, kdo říkají, že rovné podmínky jsou iluzí, že neexistují. Já jsem to pochopila tak, že jste myslel, že tedy potřebujeme mít základní regulační rámec na úrovni IKO. Myslíte si, že je realistické něčeho takového dosáhnout a jak rychle by bylo možné to vytvořit, protože eh, pokud jde například to ETS, mám pocit, že IKO funguje poměrně pomalu. Pokud jde o pana Kána, tak jste řekl, že potřebujeme doložku o spravedlivé soutěži v těch eh, dohodách. Jak by to mělo tedy konkrétně vypadat? A nyní otázka na pana Henona, se kterým souhlasím souhlasím, že ETS by mělo platit celosvětově, že nestačí, když je to evropský. Vy jste řekl, že nařízení 868 a jeho revize by mohlo to celé zrychlit, eh, pardon, zpomalit. Eh, jak eh, by to podle vašeho názoru mělo vypadat, jak by mělo nařízení 868 vypadat, aby to bylo správné. Pan Poloček, vy jste řekl, že rovné podmínky jsou nezbytně nutné, jinak to letectví nemůže dále eh, přežít. Jak byste toho chtěl dosáhnout, protože mm, Eh, rovné podmínky jsou skutečně důležité. Pokud jde pan, o pana Jankoviče, nevím, jestli tady mám nějakou otázku. Ano, mám také dotaz na pana Jankoviče. Vy jste řekl, že rovné podmínky neexistují, to znamená, že se nabízí otázka, jestli eh, to všechno jsme schopni pokryt, pokrýt leteckými dohodami, jestli tedy díky tomu budeme mít zaručeno to, že nebude převládat protekcionismus. Na komisi v tuto chvíli žádnou otázku nemám. Eh, bylo tedy řečeno, že e, letecké dohody mají být vyjednány za e, spolupráce s parlamentem, s čímž tedy souhlasím. E, prosím, další kolegyně. Děkuji. Ze všeho nejdříve musím konstatovat, že doufám, že letectví nebude žádným způsobem eh, pokřivováno, pokud jde o konkurenci. Doufám, že ta volná soutěž eh, se bude rozvíjet a myslím si, že to musíme vzít v úvahu. Já se teď musím zase bohužel vrátit eh, na zasedání výboru Envy, takže zde nemohu zůstat, nicméně mám přece jen jednu otázku, která se týká uh, čisté letecké dopravy, která nebude znečišťovat. Jak se díváte na alternativní paliva? Je možné podporovat používání těchto paliv v letecké dopravě? Máte nějaké příklady používání těchto paliv? Eh, neznečišťujících eh, čistých paliv. A pak mám ještě otázku, která se týká výcviku pilotů a posádek eh, z hlediska letecké bezpečnosti. To se týká nás všech. Myslím, že jsme vydali opravdu spoustu zpráv ohledně výcviku pilotů, podle kterých, kterých eh, byly smlouvy uzavírány se společnostmi, eh, kam byli tito piloti a posádky najímány. Nicméně není to odpovídající. Jaké jsou vaše náhledy na bezpečnost eh, letových posádek a vzdělávání a výcvik v této oblasti. Jak jsem říkala, musím se bohužel vrátit eh, do výboru pro životní prostředí a chci využít této příležitosti k tomu, abych vám popřála krásné a bezpečné Vánoce. Danke sehr und dann auch viel Erfolg im Umwelt. Děkuji a vzkazujeme také, že přejeme hodně úspěchů ve výboru pro životní prostředí. Karima Deli, prosím. Děkuji. Je vás šest řečníků a už zde máte tři koordinátorky, které jsou zde, aby hovořili tedy o letectví. Takže vidíte, že i ženy mohou být schopné v této oblasti. První otázka. Máme pařížskou dohodu, která Evropské unii zakládá povinnost eh, dosáhnout eh, právně závazného cíle 1,5 stupně. Je to tedy opatření založené na světovém trhu, bude se to tedy týkat eh, emisí do roku 2020 a ten závazek, který je obsažen v ICAO, je nedostačující, pokud chceme dosáhnout toho 1,5 stupně. Pokud letectví nezvýší své cíle, budou muset reagovat ostatní odvětví, aby se tím suploval ten nedostatek ze strany letit, letectva, letectví. Jak se na to díváte? Chcete, aby ostatní odvětví suplovali ty vaše zodpovědnosti? Nebo už jste se zmiňovali o této otázce emisí? jedním z cílů nebo jedním z nástrojů může být daň z leteckého paliva. Druhá otázka. Nemyslím si, že nedostatek konkurence je tím, co poškozuje letectví, je to naopak sociální džungle, která nastala rozšířil se sociální dumping v letectví a to působí spoustu problémů a tuto nekalou konkurenci máme u cen, u mzdových nákladů a samozřejmě také kvůli tomu, že zde máme loukostové společnosti, ale také společnosti ze zálivu, které čerpají obrovské státní podpory, a tím pádem eh, klasické evropské společnosti vůbec nemají šanci. Potřebujeme tedy přísná pravidla, aby se tím eh, omezil například eh, letový čas, letová doba a všechny tyto uh, pravidla musí zaručit eh, rovnou konkurenci mezi leteckými společnostmi. Takže ano, je třeba zrevidovat eh, nařízení 868 z roku 2004, které ještě dnes není plně uplatňováno. Takže jakým způsobem eh, na sebe vy vezmete svou zodpovědnost? A pak ještě poslední otázka. Mám ještě čas, pane předsedu? Ano, mám čas, děkuji pak mám ještě otázku k nákladům, protože vy hodně hovoříte o tom, že potřebujeme volnou soutěž, ale když se konkrétně podívám na vaše čísla o ziscích, tak letecký průmysl očekává na rok 2016 poměrně vysoké zisky, ale když se podívám na data, která odhadují, že evropští dopravci budou mít čistý zisk před zdalením ve výši 8,5 miliard dolarů, u osobní dopravy to bude 8,89, to je tedy na jednoho eh, pasažéra, když to srovnáme s těmi leteckými společnostmi ze zálivu, tak tam vidíme, že ten váš zisk je mnohem větší. A pak ještě další otázka. Máte nějaké údaje, vážení odborníci, ohledně vývoje dotací v posledních letech na světové i na evropské úrovni. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Jetzt kommt Peter Lundgren dran. Děkuji, nyní Petr Lundgren. Tak, ordföranden. Det är ju också ett faktum att vissa lågprisbolag utnyttjar ju också kommunerna. Ano, je pravda, že některé low společnosti používají regionální infrastruktury. Já jsem proti tomu, aby spotřebitelé dotovali loukostové nízkonákladové společnosti. Regionální orgány tyto loukostové společnosti dotují. Mzdové podmínky pro pozemní personál v nízkonákladových společnostech jsou opravdu špatné a konkurence je v tomto sektoru opravdu děsivá. Já si myslím, že to je zcela utopická představa o tom, jak by se to dalo řešit. Stačilo by podívat se na to, jak se k cenám dodávají různé zvláštní poplatky. Cílem těch loukostových společností je využít co nejinovativnějších eh, řešení, abych tak řekl, k tomu, aby získali co nejvíce peněz, aby je to stálo co nejméně, pokud jde o mzdové náklady, aby měli co největší eh, zisky. Já chápu ty nízkonákladové společnosti, chápu jejich logiku a chápu také, že možná mají problémy uh, konkurovat eh, státním podnikům, státním společnostem, ale když vidím ta jejich kreativní řešení, s nimiž oni přicházejí a jiné společnosti je nevyužívají, tak by mě zajímalo, zda se všemi těmito řešeními můžete hovořit o eh, rovných podmínkách. Děkuji. Nyní tady hovořili koordinátoři. Já navrhuji, abyste na to nyní odpověděli během tří minut a potom máme na seznamu řečníků ještě další poslance. Ale v tuto chvíli tady máte možnost odpovědět, budu ale přísný, budete mít pouze tři minuty. Nejprve tady pan Lumbrozo. Thank you very much, Mr. Chair. I'll, I'll be very brief. Děkuji, pane předsedo. Já budu tentokrát velmi stručný. Uh, Chci reagovat na pár otázek. Pane Vanderkampe, jak můžeme Evropu srovnat s ostatním světem. Nejdříve je zde otázka komparativní výhody. Měli jsme zde reprezentaci geografické polohy některých letišť. To je věc, se kterou nic prostě neuděláte. Uh, pak je zde hodně politických eh, rozhodnutí v oblasti výzkumu a vývoje, které byly přijaty na evropské úrovni a ty měly dopady. A my musíme si uvědomit, že ty dopady eh, nebyly vždy ideální, ale my jsme se rozhodli, že je budeme akceptovat. Pokud ne, měli bychom je možná přehodnotit. Před 20 lety jsme měli leteckou společnost, která byla velmi špatná, nikomu se nelíbila protože přiváželi lidi do svého hubu a pak je rozesílali do uh, zbytku světa. Takže to bylo tedy velmi špatně vnímáno a bylo to KLM, tato společnost. My prostě říkáme, že je zde celá řada leteckých společností, které přijímají tento model. Je to otázka konektivity, propojování lidí, propojování zboží a o to prostě jde. Nejde o to, že bychom byli hloupí. Udělat si doma pořádek, ano, to jsme měli velmi hezké tady příklady z letecké asociace nízkonákladových společností, nebo z Evropské asociace nízkonákladových společností. Uh, Chcete-li přežít, musíte se přizpůsobit. Pokud budeme nadále chránit trh, tak budeme bránit eh, adaptaci těchto leteckých společností, protože budou i nadále tedy chráněny a odmítnout se přizpůsobit. Otázka eh, takových eh, definic pro dotace a tak podobně. ICAO je pouze facilitátorem. Jde o země. Pokud se na tom země zítra dohodnou, tak prostě to tak od zítřka bude. Nejde o to, že ICAO je pomalá jako organizace země. Namítají je na zemích, aby dospěli k dohodě. Ne na ICAO. ICAO je pouze fórum. Otázka alternativních paliv v letectví se opravdu velmi rozvíjí tato oblast biopaliva. Vidíme čím dál více alternativních biopaliv, které můžete eh, směšovat s dýzlovým palivem, aniž byste měnili mm, technická zařízení, vybavení, to je opravdu obrovský pokrok, jehož bylo dosaženo. Hodně se o tom hovořilo také před dvěma týdny na foru, jehož jsem se zúčastnil, bude se to hodně rozvíjet v následujícím desetiletí. A na to se letectví spolehá, aby se snížily emise. Chceme do roku 2020 eh, dosáhnout nulového růstu a do roku 2050 20% snížení. A nakonec otázka, pokud jde o dotace. Paní Deli, vy přímo ukazujete na to, co jsem se snažil říci i já. Nejdříve musíme definovat, co to je dotace, protože abychom hovořili o stejných věcech. A potom je třeba mít transparentní reporting a také jejich eh, vyhodnocování. A to potřebujeme na světové úrovni. Na národní úrovni to zatím tedy neexistuje a to je škoda, protože nám to brání v tom, abychom vedli inteligentní konverzaci o tomto tématu. Vede to k těm výsledkům, které jsem ukazoval. Ta americká zpráva a odpověď eh, nebo reakce Emirátů. Tam hovoříme o úplně jiných číslech. Ta čísla jsou zcela neuvěřitelná a zcela zaujatá. Děkuji. Thanks. The next one is Mr. Husenka. Děkuji, teď pan Husenka. Děkuji, pane předsedo. Já odpovím panu Van de Kampovi nizozemsky. Já s vámi uh, zcela souhlasím, je tady příliš uh, šílených uh, překážek v Evropě uh, a ty se musí odstranit. Uh, trh uh, je opravdu uh, třeba uh, náležitě eh, přeskoumat, pokud jde o pracovní podmínky. To je celkový eh, obecný nákladový faktor v aerolinkách. Eh, spousta z nich se, tu si z nich se podařilo snížit náklady. Víme, jak to v Evropě lze paušálně, ale musím říkat také, že Evropa sama o sobě nemá doma eh, pořádek a má tam příliš eh, regulační a nákladový tlak na celý ten sektor. A to docela eh, jistě je důležité. Musíme to brát vážně, když se bavíme o naší konkurenceschopnosti. Pokud je o liberalizaci, ano, samozřejmě Berský záliv je nás problém. Je tady ovšem rivalizace a jde to ještě dále a tady narážím na to, co říká pan Ertuk. Co chcete s Perským zálivem a s ASEANem? Transparentnost, nezávislý dohled, eh, eh, spravedlivou posílou konkurenci. To jsou věci, ve kterých je třeba něco dělat. Tak se vrátím zase v angličtině k paní Meissner. Pokud jde o doložku o postivé hospodářské soutěži, eh, máme eh, příklady eh, toho, co použila komise a členské státy při řešení tohoto s evropskými země. Ono je to velice flexibilní. Ono je to, co si tak jako vyberete, ale má to několik prvků a řekl bych, že členské státy, které řeší neevropské země, prostě mohou si vybrat to nejvhodnější pro daný vztah, ale jak jsem právě říkal panu Van de Kampovi, transparentnost, nezávislý dohled. To jsou dva klíčové faktory. A vždycky bych byl určitě pro. Kromě toho ještě eh, řešte přístup na trh a další věci. Ale když hovoříte o zachování integrity eh, evropského vnitřního trhu, a o tom tady hovoříme, tak eh, transparentnost a nezávislý dohled jsou vždycky klíčové prvky, které bychom měli řešit. Potom eh, z toho, co říkal eh, cíní kolega, a pokud je o alternativní paliva, mm, a také na to, co se eh, ptala paní Kylian, letecký průmysl se hodně snaží. Já jsem někdy ohromen, když mi někdo říká, že to trvá tak dlouho, než se ta alternativní paliva schválí jako bezpečná. Myslím si, že tam toho můžeme hodně eh, získat, ale pokud hovoříme o nákladových tlakcích na průmysl, tak aerolinie platí 10 až 12 miliard eur ročně v dodatečných daních a nákladech. Představte si, co bychom udělali s těmi penězmi, kdybychom je mohli reinvestovat do služeb a, produktů a do udržitelnosti eh, sektoru. A tím také eh, reaguji na to, co říkala paní Deli. Myslím si, že to je všechno ode mě, pane předsedo. Děkuji a další řečník je pan Henlen. Děkuji, pane předsedo. Pane van Kampe, ne, nemáme to eh, v pořádku. Nemáme tady eh, uklizeno z důvodu, o kterých jsem hovořil. Máme obrovský eh, potenciál jako Evropa, jako obchodní blok, ale Eh, používáme to eh, rozlišně a to používají ostatní partneři během vyjednavacího procesu proti nám. Hovořili jsme tady o eh, údajné státní pomoci. Já říkám schválně údajná, ale máme tady hodně velkou státní pomoci v Evropě. Máme tady úvěry, podporu státním aerolinkám, která by Eh, které, které, které potom nemůžou opustit trh a prostě to pokračuje dodnes. A na otevřeném trhu uh, něco takového by nebylo k dispozici a to narušuje hospodářskou soutěž. Hovořilo se tady o státní pomoci nízkonákladovým aerolinkám, tak to je třeba uh, rozptýlit takovýhle mýtus pak na, na údajně tady byla státní pomoc regionálním eh, letištím. Eh, komise revidovala eh, své pokyny pro toto. A my jsme proto, pro tržní ekonomiku. Tam jde o to, že dané letiště má dělat něco, co by dělal soukromý investor. Pokud ano, tak není žádná státní pomoc. A to my podporujeme. A pokud to není něco, co by bylo k dispozici eh, prostřednictvím soukromého investora, tak by tam měla být státní pomoc a my s tím žádný problém nemáme. Čili eh, my jsme rádi, že se toto vyřešilo a vítáme výsledek toho procesu. Pokud je k životnímu prostředí, tak my jsme eh, velice nahlas hovořili o tržních mechanismech a evropský ETS je vhodný. Tím by se zastropoval růst emisí. A pokud chceme i nadále růst, tak to můžeme dělat jenom eh, tím, že bychom se ukoupili eh, více eh, povolenek za to, že by to někdo někde ohraničil. Ale je to neefektivní tím, že se to rozšířilo. A nemá smysl být zachycen systému, který nefunguje tak, jak měl. Takže teď doufáme, že bude lepší výsledek v rámci IKO. Ale nemůžeme být tlačeni oběma to by si Evropa podřezávala a větev sama pod sebou. Nicméně souhlasím s tím, co tady bylo řečeno k tomu, co děláme o palivech. S palivy. Proč se eh, vlastně eh, nepodíváme na rovné firmy? To oni mají obrovské eh, výzkumné programy, jsou tato granty na evropské úrovni. My s palujeme jediné palivo, které nám dávají k dispozici. Fungujeme co nejefektivněji a jsme penalizováni za emise. Myslím si, že ten průlom musí přijít z nějaké eh, výzkumné laboratoře v eh, ropné firmě, která je připravena do toho investovat. A ne, aby eh, prostě dojela produkty, ty, které nám jako jediné dává k dispozici. Děkuji. A teď je tady pan Poloček. Děkuji, pane předsedo. Rád bych odpověděl přímo na otázku pana van de Kamba. KLM se sídlem v Amsterdamu právě e, tedy uzavřel e, dohodu s piloty a e, náklady se snížily, to znamená, že je zřejmé, že jsme pochopili situaci, ve které se nacházíme a souhlasím s tím, že e, i nadále tedy musíme nacházet dobré podmínky pro zaměstnance i zaměstnavatele v rámci sociálního dialogu. Ale když už hovoříme o tom sociální dialogu, pokud říkáme pilotům, že jsou příliš drazí, příliš nákladní, že by měli snížit svoji cenu, tak eh, se nesetkáte s podporou, protože eh, ti lidé nedostanou eh, zaplaceno, když jsou nemocní, ne, nemají žádné jistoty. Někdy Eh, jsou ty vyměřovací základy falešné, jenom abychom se vyhnuli eh, placení daní. To je tedy temná stránka toho sektoru a musíme o tom hovořit. A potom systém pay to fly. Mladí lidé skutečně musí platit za to, aby se dostali do kokpitu, aby se tedy dostali do té profese. Je to skutečnost, tak to v naší eh, branži zkrátka je a musíme to vzít v potaz. Je to součást neférové konkurence. A nyní tedy otázka paní Meissner jak dosáhnout rovných podmínek. Ano, je to zásadní otázka, ale vy sama jste poskytla polovinu odpovědi. Jde o to, abychom si stanovili řádné a správné priority. E, není řeč pouze o letectví, ale také o výrobcích e, letadel, protože i to je součást naší, našich priorit. Například společnost e, Airbus Eh, nemá zájem na tom, aby ty podmínky byly rovné. Eh, někdy se zdá, že Airbus je závislý na tom vztahu, stav, eh, současném stavu trhu protože Emirates u nich objednávají většinu letadel sociální doložce v dohodách mezi EU nebo v dohodě mezi EU a USA je odstavec a tento odstavec e, neprošel e, testem skutečného uplatnění e, šlo o to, že tedy piloti a posádka zůstali v Pankoku a já si myslím, že na, tom bychom se tedy, na to bychom se měli soustředit, protože eh, v tomto kontextu jsme se opírali o odstavec 7b dohody mezi EU a USA a z evropské strany to tedy neprošlo testem. Na americké straně tomu tak bylo. Eh, protistrana řekla, že to je právě ten důvod, proč eh, tento odstavec formulovali. To znamená, že pokud se nedomníváme, že naše pozice je silná, eh, tak eh, let, pokud si neuvědomíme, že letecký průmysl tedy přispívá k HDP a k příjmu Evropanů, pokud tomu neuvěříme, tak potom z mého hlediska nemáme správně stanovené priority. Vypadá to tak, že každý hovoří více-méně za sebe, ale přesto je tu, jsou tu společné body, například Single European Sky to je věc, eh, ve které musíme eh, pokračovat. Vy jste zmínila Frankfurt, byla jste tím trochu eh, znepokojená konkurencí s Istanbulem na 6 hodin je frankfurtské letiště zavřeno a platí tedy restrikce leteckého provozu. My jsme sepsali podmínky ve vztahu se, se zeměmi a leteckými společnostmi Perského zálivu. Omlouvám se, pane předsedo. Eh, je tu tedy, jsou tu tedy stále rozdíly mezi evropskými a mimoevropskými leteckými eh, společnostmi a ty podmínky tím pádem nejsou různé. A nyní pan Olivier Jankovič. Děkuji. Ty otázky se týkaly především toho, jaké by měly být komplexní dohody v letectví. My bychom chtěli tedy volný a spravedlivý přístup na trh. Kromě toho bychom tady chtěli mít reciprocitu. Já si myslím, že obě ty věci by přispěly k normalizaci letectví. Pokud jde o té doložce o férové hospodářské soutěži, tak já už jsem ve své prezentaci řekl, že bychom se tím chtěli tedy zabývat zabývat do detailu, ale zároveň musíme být realističtí v tom smyslu, že my jako Evropa nebudeme schopni vnutit zbytku světa naše vlastní pravidla. A to především proto, že některé uh, Eh, některá pravidla vytvářejí konkurenční nevýhody. Eh, to znamená, že, jak řeklo mnoho řečníků, je potřeba, abychom si zametli ve, před vlastním Prahem. Eh, o to se může postarat komise, ale pokud se podívám na ty otázky, tak mám pocit, že celá řada těch otázek závisí také na národní úrovni, to znamená na členských státech. A otázka zní, jak tedy přimějeme členské státy, aby se posunuli směrem k naplnění naplnění těch společných cílů. Byla tu otázka, která se týkala státních dotací, státní pomoci. Já se budu tedy soustředit na veřejné financování infrastruktury. Před pěti nebo deseti lety komise zvažovala to, že eh, veřejné financování ve, eh, v infrastruktuře eh, letišť tedy nezahrnuje státní pomoc. My jsme pozici změnili, nyní je to tak, že Eh, veřejné financování infrastruktury letišť může představovat státní eh, pomoc, ale jsme tedy jediná oblast, která tak činí. Eh, mimo Evropu se tedy letiště tímto způsobem financují masivně a je to jeden bod důležitý pro to, abychom zvýšili naši konkurenceschopnost. Pokud se podíváme na některá velká letiště, jak řekl John, pokud tady budete mít veřejné financování, tak eh, to samozřejmě bude mít dopad na eh, cenu. A zároveň si musíme uvědomit, že Evropa je jedna z mála oblastí, kde se z veřejných prostředků nefinancuje bezpečnost. To znamená, že eh, před 11. zářím eh, bezpečnostní náklady představovaly zhruba 5 všech nákladů. V tuto chvíli je to zhruba 20 veškerých provozních nákladů, které putují na bezpečnost. To znamená, že eh, v tomto smyslu eh, využívat takovou infrastrukturu není tak nákladné a myslím si, že bychom se tedy měli zamyslet nad někým kterými vlastními pravidly, kterými se řídíme. A poslední, eh, eh, poslední věc, kterou chci říct, eh, trh se vyvíjí, nesmíme čekat, Trh se vyvíjí dokonce velmi rychle, to znamená, že je velmi důležité, abychom pokročili v těch mandátech, které eh, požaduje komise. Diskusuje, diskutuje se o tom, jaké priority bychom si měli stanovit. Já si myslím, že veškeré mandáty jsou prioritou a s tím souvisí otázka zdrojů v rámci komise. To znamená, že jde o to, jakým způsobem komise bude eh, k celé té záležitosti připstupovat. Děkuji. A nyní jako poslední Klaus Dahl, eh, vedoucí odboru v komisi. Nejprve tedy otázka pana Hertuka, eh, co je tedy důležité ve vztahu k Asánu. Asán je trh, který se rozvíjí velmi rychle, 600 eh, milionů lidí. ASEAN je eh, v procesu tedy rozvoje jednotného nebe, podobně jako Evropa. To znamená, že by se nabízela dohoda mezi dvěma bloky. Během minulých deseti let jsme byli eh, svědky toho, že přímé toky pasažérů mezi Evropou a ASEANem stagnovaly. Ale provoz, skutečný provoz rostl ročně o 5% během posledních deseti let, ale veškerý ten růst byl dán eh, dopravními uzly v Turecku a na Blízkém východě. To znamená, že jedna z ambicí, jedna z, jeden z cílů eh, té dohody by měla, spočívat, by měla spočívat v tom, že tedy zlepšíme přímou konektivitu mezi EU a ASEANem, tak abychom tedy získali podíly na trhu, které jsme ztratili. Během minulých deseti let jsme velmi zajímavým způsobem jsou, uh, diskutovali právě s ASEANem, uh, Srovnávali jsme naše politiky a zjistili jsme, že tu je poměrně Mm, že to je docela podobnost, pokud jde o eh, naše eh, cíle a proto se tedy myslím, že v rámci eh, regulační konvergence tam máme partnera při zajišťování zásad konektivity a rovnosti. Jsou tu eh, určité otázky týkající se bezpečnosti, kterými se musíme zabývat, ale jinak se domnívám, že dohoda mezi EU a ASEANem by nám mohla na pomoci v tom, abychom tedy eh, pomohli rozvoji zemí ASEANu. Pokud jde o nákladní leteckou dopravu, tak eh, tam, kdy máme tedy mm, konkurenční nevýhodu vůči Spojeným státům E, proto je to tedy velmi důležitý mandát, o který jsme žádali. Pokud jde o otázku paní Meissner, která se týkala ICAO, my, to znamená Komise členské státy e, podporují veškerou práci ICAO, která vede e, k vytvoření regulačního rámce pro liberalizaci letecké dopravy. Nicméně si nemyslím, že bychom měli čekat a že bychom eh, tedy měli spoléhat pouze na ICAO, protože to je eh, dlouhý eh, proces a musíme se tedy soustředit na společného jmenovitele. Výsledek není jistý a my jako Evropa bychom tedy měli využít a prověřit naše regulační standardy i v těch našich dohodách. Pokud jde o otázku paní Deli, která se týkala životního prostředí, tak se domnívám, že Paris vytvořil takový eh, milník eh, vnesl dynamiku do toho vývoje, vytvořil tlak na letecký průmysl. Já si myslím, že v letectví se již odehrává eh, mnoho projektů, celá řada snah a Single European Sky by mohl být další koncept, který by mohl významným způsobem přispět eh, k ochraně životního prostředí v tuto chvíli, tedy se soustředíme na valné schromáždění ICAO v roce 2016. Určitě by to mělo být korunováno úspěchem, protože pokud by to bylo byl opět neúspěch, tak už bychom vytvořili eh, prostředí nejistoty a to by nebylo eh, v zájmu nikoho. Pokud později bude čas, tak se mohu ještě věnovat některým sociálním otázkám, které byly zmíněny, zmíněny eh, a které se tedy týká přístupu americké strany. My 20 měsíců tedy eh, čekáme na to, abychom eh, tedy dostali eh, odpověď. Některý, v posledních měsících tady došlo k nějakému významnému vývoji. Stále ještě tady čekáme na vysvětlení, pokud jde o sociální agendu jsme v tom velmi aktivní, ale mm, jak jsem řekl, pokud čas dovolí, vyjádřím se k tomu později. Přihlásila se ještě celá řada poslanců. Nejprve dostane slovo pan Michal Galer, následně pan Telička a další. Preuss, Mat Matis van Miltenberg, Isaskun Bilbao, Isabel de Monte und ich. Já promluvím jako poslední. To znamená, že se vyjádří prakticky všichni, kteří jsou dnes v sále. Každý bude mít minutu a půl, ale prosím vás, abyste přísně dodržovali tento čas, tak abychom měli čas na odpovědi. Nejprve promluví pan Michal Galer. Celá řada věcí už to zazněla, proto budu velmi stručný. Single European Sky, já si myslím, že ani my, ani komise eh, nejsme tedy eh, těmi, kdo tomu stojí v cestě. Myslím si, že eh, překážka je na straně členských států a proto tedy prosím, abyste vytvářeli tlak na členské státy, kterých se tu týká, tak abychom eh, koncept Single European Sky získali, protože ho potřebujeme z hlediska nákladu, i z hlediska životního prostředí. A další věc, odstranit překážky. My jsme k tomu komisi přednedávnem vyzvali. Možná, že bychom měli být aktivní i vůči členským státům. Proto se ptám komise, jestli například vůči eh, Německu jste eh, byli aktivní, pokud jde o daň z letecké dopravy, jaké eh, snahy jste tu podnikli, co, co jste podnikli. Další věc se týká těch rovných podmínek, přílež, rovných příležitostí. Počítá někdo s tím, že by se pravidla VTO mohla uplatnit na, i na leteckou dopravu. Je to věc, o kterou bychom se měli z politického hlediska snažit, jak se k tomu staví komise, protože pokud eh, se nepodaří takto přímo uplatňovat pravidla VTO, tak eh, nebudeme obsah těchto pravidel zakotvit v bilaterálních dohodách. A já si proto myslím, že díky tomu by se tady ta, eh, ty rovné příležitosti o něco při, přiblížily. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Před setkáním s vámi jsme už eh, uvažovali o tom, že je zde problém související s leteckými společnostmi ze zálivou a budeme muset hovořit o nekalé konkurenci, kterou představují tyto i další společnosti pro evropské letecké společnostmi společnosti. Spousta cest, tras, která byla zajišťována tradičně evropskými leteckými společnostmi, je teď zajišťována těmi společnostmi ze zálivu a je tam opravdu nekalá konkurence, protože jsou to státní společnosti, mají státní dotace, mají také jednodušší přístup k palivům. Palivo je pro ně mnohem levnější než pro evropské letecké společnostmi. Takže má otázka. Myslíte si, že balíček, který byl přeložen v prosinci, se efektivně zabývá ztrátou konkurenceschopnosti evropských leteckých společností? A pokud ne, protože ono je snadné negativně nebo pozitivně odpovědět na moji otázku, odpovědět tedy ano či ne, ale uh, k tomu ještě další podotázka. Jak je možno zlepšit eh, obsah tohoto balíčku, tohoto legislativního balíčku v tomto smyslu? Jako uživatel různých služeb eh, jsme hovořili o konkurenceschopnosti, o výhodách, eh, kterým se těší některé evropské společnosti. Hovořili jsme také o pracovních místech, ale měli bychom mít na mysli také cestující. Měli bychom mít na paměti jejich práva. Mějte je na paměti, prosím, protože ty společnosti, které obvinujete z nekalé konkurence, tak ty mají politiku, která je velmi nakloněna cestujícím, je pro ně velmi příznivá. Tyto letecké společnosti se chovají k cestujícím mnohem lépe než letecké společnosti v Evropě. Děkuji, Pavel Telička. Pane předsedo, děkuji. Děkuji také za uspořádání tohoto slyšení, které bylo zajímavé. Pan Poloček říkal, že nechce, aby evropské společnosti byly v zahraničních rukou a k tomu je třeba tedy také revize nařízení 868 z roku 2004. Já jsem měl čtyři otázky, ale tři už zde zazněly, takže ušetřím čas. Kromě pana Jankovce všichni hovořili buď o rovných podmínkách, eh, o tomto konceptu, nebo ne, o nekalé konkurenci, kterou je třeba vyřešit, ale někdo v této místnosti si myslím, že by s vámi nebyl v rozporu. Pouze pan Jankovec se nám poskytnul nějaké strategické informace a detailně zodpověděl některé otázky ohledně toho, jakým způsobem ti zmínění dopravci ze zálivu přinášejí tu nekalou konkurenci, jakým způsobem do toho zasahují. Někteří z evropských dopravců také mají státní podporu. To zde také zaznělo. Všichni chceme, aby byly rovné podmínky a musíme se uklidit doma, ale co oni mají, co my nemáme, to je má otázka.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 Danke sehr, jetzt die Drücklun. Thank you, Chairman, and I want to thank um, all the contributors this morning. I think it's been... Děkuji. Ráda bych poděkovala všem, kteří dnes ho- dopoledne hovořili. Bylo to velmi zajímavé, všichni se vyjádřili naprosto jasně. Celá řada otázek, které jsem měla na srdci, už uh, tu byla zodpovězena. Jde o tedy eh, spravedlivou soutěž eh, a o rovné podmínky, eh, které nikdy tedy nebudou plně dosaženy. My jsme se tedy dnes dopoledne na to soustředili. Soustředili jsme se také na to, že, jak řekl pan Jankovič, se musíme uvědomit, že svět se změnčuje, že globalizace je velmi důležitým faktorem a že svět se navzájem propojuje. To je důležité pro eh, spotřebitele. Eh, konektivita v rámci letecké dopravy je nezbytná, to znamená, že právě letectví je součástí konceptu VTO. Dovolte mi, abych se vyjádřila k některým otázkám, eh, otázkám revize nařízení 868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 Komise řekla, že to tedy bude revidováno v roce 2016. Objevují se obavy, že by to tedy mohlo zpomalit pokrok v jiných oblastech, proto bych se ráda zeptala, jestli byste to mohl okomentovat. Eh, hovořili jste velmi pozitivně o potenciální dohodě s ASEANem, že máme tedy mnoho společného. Mohl byste říci i něco o jiných oblastech, například o státech Perského zálivu? Já si myslím, že by bylo velmi dobré dobré, kdybychom eh, zahrnuli do našich dohod i eh, Turecko, protože je skutečně velmi eh, blízko Evropě. Bylo by tedy dobré, kdybyste nám osvětlili, které další dohody by mohly vzniknout, které by tedy pro nás mohly být důležité. Děkuji. Děkuji a nyní Ines Ayala Sender. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za všechny informace, které jsme dostali. Mám dvě otázky. Jednak tedy hovoříme o nekalé konkurenci společností ze zálivu, ale také letiště ze zálivu, protože pracujeme také tedy na územním hledisku. V této nekalé konkurenci se snažíme uvědomit, jaké nastroje máme, legislativu a smlouvy. To dělají to tež. Eh, I jiní dělají to tež, třeba Spojené státy. Ty si uvědomují, že jejich hodnoty jsou ohrožovány. My máme pocit, že protekcionismus je špatný. Já si myslím, že ne, protože tím hájíme hodnoty, zohledňujeme také ochranu životního prostředí, sociální otázky, lidská práva a tak dále. ten přístup, eh, že protekcionismus je špatný, vede k tomu, že některé společnosti se osadily v určitých eh, stanoviscích a vůbec nechtěli ustoupit. Já mám otázku na zástupce OECD a zástupce komise. Vy říkáte, že nikdy nebude možno nastolit eh, skutečně rovné podmínky. To je opravdu silné tvrzení. Jsme demokracie chceme, aby zde byly rovné podmínky. Já si myslím, že naše demokracie na evropském území, to je právě ten rámec, proto tady jsme, jinak bychom mohli jít rovnou domů, protože když nám řeknete, že nikdy nebudou rovné podmínky, firmy jsou odlišné i lidé jsou odlišní, ale rovný přístup, rovné podmínky, to se tady právě snažíme vytvořit, jinak to bude stejně jako u textilu. My textil jsme vyvezli ven a teď máme čínský textil, který, který je tedy vyráběn čínskými pracovníky za nelidských podmínek. My jsme to pochopili, teď už je to opravdu příliš dlouhé, říká předseda. Gabriela Ja, Dank, Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych i já poděkovala pozvaným řečníkům za jejich prezentace. Celá řada věcí zazněla už od kolegů, kteří se chopili slova přede mnou, to znamená, že budu velmi stručná. Souhlasím s tím, co řekl pan Gail, eh, že ASEAN by měl eh, velmi, hrát velmi důležitou roli eh, do budoucna. Jde o to, aby naše vysoké standardy bezpečnosti, které máme, byly rozšířeny v celosvětovém měřítku. Ehm, musíme si uvědomit, že i náš průmysl v oblasti stavby letadel by měl rozšířit standardy a tím tedy zlepšit naši pozici v celosvětovém měřítku. Znamená to konkrétně, že víc členů ASA, že by tedy mělo být více členů ASA mimo Evropu. Proto se ptám, eh, do jaké míry je důležité posílit ASA a v čem tedy vy osobně spatřujete priority. Děkuji. A nyní Matas van Miltenberg. Děkuji, pane předsedo. Celá řada věcí už, ta, už to zazněla. Konkurenceschopnost eh, evropského leteck, evropské letecké dopravy závisí na tom, jestli tedy budeme schopni postoupit eh, v otázce Single European Skies, eh, v otázce práv cestujících a poplatcích letišť. Ano, je to pravda, stále ještě máme problémy, pokud jde o Gibraltar a já bych rád vyzval naše e, španělské kolegy po španělských volbách, aby to měli na paměti, aby se snažili najít nějaké řešení, aby vytvářeli e, tlak e, ne, nejde Eh, já tady nevidím nikoho z Velké Británie. V každém případě musíme eh, najít řešení. My jako Evropané, jako ev, eh, zástupci Evropanů na to musíme pracovat. A nechci tedy zahajovat diskuzi o Gibraltaru a pustím se do druhého komentáře. Potřebujeme mít doložku o v těch komplexních dohodách se třetími zeměmi potřebujeme to tedy udělat rychle a velmi efektivně. Kromě toho potřebujeme mechanismy v rámci VTO, eh, mechanismy globální, ne v ICAO a konečně v neposlední řadě revize řízení 868. Evropská komise by tady měla přinést jasné výsledky, když v tom strategickém dokumentu vidím poznámku, ve které je řečeno, že to tedy bude splněno za předpokladu eh, splnění podmínek lepší eh, legislativy, eh, tak jsem trochu zdrženlivý a žádám tedy komisi, aby tento úkol splnila, protože to je věc, na, která, na které nám skutečně záleží. To nařízení 868 je velmi důležité. Děkuji a nyní Izabel de Monte. Děkuji, děkuji všem panelistům chci především upozornit na to, že jsou zde letištní poplatky, ale často jsou používány jako pobídka k tomu, aby byly využívány určité cesty, určitá letiště. Já zde mám také konkrétní otázku, také k panu Poločkovi, který tady hovořil o situaci pilotu. Především, jak to vypadá s určitými postupy, které se používají jako Pay to Fly, anebo i další smlouvy. A fakt, že vznikají společnosti, které mají sídlo v jednom členském státě a jsou registrovány k DPH jinde v jiném členském státě, aby využívali daňových výhod. Děkuji. Danke sehr. Jetzt Milbau. Děkuji, paní Bilbao. Děkuji, pane předsedo, děkuji za uspořádání tohoto slyšení, které bylo tak zajímavé. Já se pokusím být konkrétní. Na všechny panelisty, včetně zástupce Evropské komise, zde mám otázku. Vy jste říkali, že je třeba uplatnit stávající normy a má otázka je, kdybychom uplatňovali stávající předpisy, členské státy to teď nedělají, Kdybychom vytvořili jednotné nebe, které je roztříštěné a není zde zájem ze strany členských států překonat tuto roztříštěnost, kolik z těch problémů, o kterých hovoříme, bychom vyřešili. Protože tady hodně hovoříme o stanovisku komise, o regulaci, o nařízení, o e, aktualizaci nařízení, ale ono se to neuplatňuje. My žádáme po členských státech, aby uplatňovali evropské právní normy, abychom využili ty peníze, které nás stojí, to roztříštění na inovaci, protože je zde velká část také evropského leteckého průmyslu, který musí inovovat. Je to strategický sektor, musíme mít strategický letecký sektor, ale tady jde o hodně. Nejde jen o konkurenceschopnost, jde také o roli evropského průmyslu. Takže má otázka jednoduchá, přímá. Jakým způsobem vy reagujete s členskými státy? Co od nich žádáte? Říkáte jim, prosím, eh, plňte evropské předpisy? Žádáte je o vybudování jednotného evropského nebe, protože debaty v parlamentu Eh, probíhají, ale my potom zůstáváme osamoceni jako parlament a jako komise. To jsou překážky, které musíme odstranit. Děje se to v letectví a děje se to i v jiných odvětvích. Nejsme konkurenceschopnější, protože nechceme. A já bych se vás ráda stručně zeptala, abyste to tedy vyhodnotili, protože to mě skutečně dělá problém. Jak můžeme hovořit o dohodách, o transparentnosti, když nechceme být transparentní sami mezi sebou? Jak budeme moci neustále hovořit o dohodách se třetími zeměmi a o klauzulích, které tam musíme dát a, a máme strach, protože oni přicházejí sem, když my sami si to mezi sebou nevyřešíme. Mně se zdá, že někdy se dostáváme do takového nerealistického přístupu. Musíme být čestní a musíme ty otázky klást na správných forech. Chceme mít konkurenceschopný sektor, konkurenceschopná pracovní místa, kvalitní pracovní místa a chceme, aby to naše letectví odpovídalo tomu, co si zasloužíme my a naši občané. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich mich nochmal drauf. Ano, děkuji. Já jsem se také zařadil mezi řečníky. Eh, Já jsem zde dnes eh, dvakrát nebo třikrát slyšel, že eh, se tady hodně daní letecký průmysl. Já můžu říci, že aerolinky dostávají 30 miliard eur, protože neplatí žádný, žádnou daň z skvělého elektrického benzínu a žádné eh, další daně, eh, žádnou DPH a eh, tady tím můžeme vysvětlit 3000 letů mezi Stuttgartem a Frankfurtem každý rok. To železniční zákazníci nemusí platit. Ono by se nám spousta problémů vyřešilo tím, že by to bylo méně a cílených letů, ale ne ty, které nepotřebujeme. Proto se ptám, Tohle si samozřejmě musíme vyřešit vnitřně. Musíme ukázat, že to zvládneme lépe, chceme eh, poctivou konkurenci také mezi eh, jednotlivými eh, provozovateli různých způsobů dopravy. Evropa, USA, potom Spojené státy, jejich aerolinie se můžou účastnit konkurence, takže je to nepoctivé, protože evropské nikoliv když si to nevyřídíme s nimi, tak eh, z USA, tak eh, už vůbec nebude, eh, si nemůžeme stěžovat na Perský záliv a tak dále. Takže jednotné evropské nebe. Já bych byl také rád, abychom začali být aktivní v těch členských státech, nebo aby naši poslanci byli aktivní v daných členských státech. Já jsem z Německa a by příslušné státy opravdu se účastnili jednotného evropského nebe. A poslední otázka, proč u těch nízkonákladových aerolinek najednou je British Airways a ne Lufthansa? Nebo KLM nebo Air France? Jak to? Já, zatím mi to nikdo dokázal vysvětlit. Já jsem nevěděl, že British Airways je nízkonákladová aerolinka. A teď eh, znovu ve stejném pořadí můžete odpovědět. I eh, tentokrát vás musíme omezit na dvě minuty, abychom to zvládli. Děkuji, pane předsedo. Velice stručně otázky k VTO. My jsme to řešili v našem výzkumném projektu. V zásadě není chuť členských států ICAO, tedy VTO, do toho eh, dát eh, letecké společnosti a v zásadě kromě tří malých aspektů leteckých služeb to nepokrývají. Potom eh, práva pasažerů. Až budou, obyčejně, když pasažeři mohou hlasovat svýma nohama, tak to dělají. A oni to i jasně ukázali v řadě případů. Potom eh, z čeho vydělávají v Perském zálivu? Pokud hovoříme o nepoctivé soutěži, tak by opravdu tady eh, měla být přehodnocena národní konkurenční politika. Ovšem jejich výhoda je lepší zeměpisná poloha politika, která se zaměřuje na to, aby se oni stali opravdu centrem leteckého světa. Pan Kamer říká, že oni potřebují méně leteckého průmyslu, oni potřebují více. Tak to je rozdíl. Takže oni získávají eh, mnohem více eh, výhodu, eh, výhod také ze strany státu. Potom Arunie umějí eh, účtovat 2 eh, eura za jeden let a 1000 eh, eur za zpáteční let. A když potom překročí hranice, tak přicházejí noví konkurenti a můžou se postarat o lepší nabídku, takže důležité je mít otevřené trhy. A potom poslední věc. Jednotlivé, jednoté evropské nebe. Prostě udělejte to. Prostě udělejte to, nebo o tom přestaňte mluvit. Já to slyším tady už léta, léta letoucí. A buď to udělejte, anebo eh, prostě se posuňme někam dál k něčemu jinému. Další, eh, už, má, zby, už mi zbývá jenom 10 vteřin. Pokud je o ty rovné podmínky. Ano, rovnost příležitostí, ale e, skutečné teoretické rovné podmínky by také e, e, zaručovaly rovný výsledek a to, mi, e, to se nestane. Ano, každé aerolinie by měly získat stejné příležitosti na daném trhu, ale vždycky tady budou vítězové poražení. Nejde o podíl na trhu, ale o schopnost konkurovat. Děkuji, pan Hussein Khan. Děkuji, pane předsedo. VTO už eh, byla pokryta, paní Tapadel. Stačí ten balíček? Ne, nestačí ve stávající podobě. Ano, komise uznala důležitost sektoru, což je skvělé, to vítáme a podporujeme, ale půjde o konkrétní opatření a podrobnosti, až eh, se tedy budeme posouvat před. Takže teď zatím to nestačí, ale doufám, že do budoucna ano. Pan Tradička. Z čeho přesně vydělávají? Já myslím, e, je tady různá kombinace. Strategický, politický přístup k tomu, co je e, letový průmysl a, a jak to mm, obohacuje společnost. To chybí v Evropě do takové míry, jak to vidíme jinde. Řada lidí se zaměřuje na Perský záliv, ale jsou tady dobré e, příklady do určité míry. To je jedna věc. Potom, eh, pokud se podíváte na infrastrukturu, tak 24 eh, eh, hodin denně otevřeno, otevřené letiště mohou fungovat, aby si nahradili investice, k tomu hovořil Olivier, protože jsou v Evropě mají největší letiště 16 až 17 hodin. A to je velký tržní tlak, nebo rozdíl v tržním tlaku a hospodárnosti. Kromě toho jsou tady ty pověsti o daních, Mm, hromadem nákupu eh, paliva a tak dále. Do toho já nebudu zabíhat, nebudu podobností, ale určitě je řada věcí, které je třeba eh, dále řešit. Paní Bilbao, zcela souhlasím. Uplatňujte stávající zákony, je tam spousta příkladů. Už jsme o tom hovořili, tady si kolega o tom už eh, hovořil, jednotné evropské nebe, já bych skoro řekl. To by bylo nejlepší ekologické opatření, které bychom mohli udělat tady v Evropě. Ale prostě eh, se nám nedaří eh, donutit členské státy, aby eh, to udělali. Tak už mám jenom pět vteřin. Tak řeknu panu Kramerovi, pane předsedo, já bych rád vedl tu debatu o dotacích, danění a palivu. Rádi to povedeme, všechno zohledníme abychom eh, eh, přispěli ke všem transportním módům, budeme se na infrastrukturu, elektřinu, daně a tak dále. A když tak budeme hovořit o rovných podmínkách mezi jednotlivými módy, tak musíme mít takovou debatu na eh, zarovných podmínek a my ji určitě vítáme. Rád, rádi se vám postavíme do budoucna. Děkuji. Pan Henen. Pan, otázka pana Terešky. Co mají, co my nemáme? Já si osobně myslím, že oni mají minulost. Nemají tu minulost, ten, tu zátěž minulosti, schopnost dominovat na trhu kvůli nedostatku konkurence z eh, jedné strany, ochranu eh, ve velice eh, přísné podobě v těch bilaterálních dohodách, které neměly liberalizovat a umožňovat, ale chránit a zadržovat. A oni pořád existují v řadě zemí a proto i tolik podporujeme celoevropskou eh, úroveň. Oni eh, vstoupili na ten trh, viděli eh, podmínky, vstoupili tam a najednou začali narušovat a vyzývat ty stávající operátory a neustále inovují a řeší, co zákazníci očekávají a vzkvétají. Neměli bychom jim to zazlívat, měli bychom se, to, se z toho učit. A pokud my tady neustále historii, tak je něco chybného na naší straně, nebo na jejich. Paní majster, já jsem vám neodpověděl předtím, ale omlouvám se. Co očekáváme, že z toho uh, eh, zajde? Sej, sexej. Já jsem trošku nervózní, když Evropská unie chce uh, exportovat své regulační hodnoty po celém světě. To jsme zkusili s ETS. A skončilo to uh, velice velkým patem. Takže na, úroveň ICAO, na úrovni ICAO Tady máme regulační panel. Bude to velmi produktivní, kdybychom měli globální standardy a neměli bychom se zabývat regionálními řešeními. To není ta skutečná odpověď. A kromě toho nesmíme umožnit, aby ten proces brzdil eh, naše minulost eh, implementačních dohod. A pokud jde o eh, ty, co to prosazují, tak možná ono to opravdu slouží této tomuto účelu zpomalovat ten proces a, a zamezovat e, těm přínosům. Nevím, jestli jsem někoho přeskočím. Přeskočil a pokud ano, tak se předem omlouvám. E, tak British Airways, to jsem mi neřekl. Můžete mi to vysvětlit, já jsem to nepochopil. Jsem... Aha. Tak oni by byli vítáni, eh, museli se, musí se eh, přihlásit. My jsme eh, aerolně s nízkými cenami. A to britské, British tvrdí o sobě. Také máme Vueling, tři roky. Ti mají také zkušenosti s našimi hodnotami. Kromě toho, naše pozice k liberalizaci a ke konkurenci Oni eh, jsou velmi pro. Oni mají 119 letů eh, za týden do Británie z Perského zálivu a nestěžují si. Z Francie jich má 32 z Emirátu a vidíte, jak to tam mohutně řeší. I když je to um, malý podíl na jejich, na jejich trhu. Děkuji, pan Poloček. Tak, pardon, já jsem si nezapomněl mikrofon, nezapnul mikrofon. Tak k, k k revizi 868 a mm, dalším vyjednáváním. Ta doložka o, o pocivé konkurenci, eh, které, eh, která se projednává, je zásadním pokrokem oproti minulosti, s pravým směrem. Potřebujeme eh, se postarat o to, aby až začneme vyjednávat o, o otevřeném nebi, bychom dosáhli toho, co chceme. A ještě jednou myslím, že evropská pozice není eh, slabá, ale silná, protože přístup na trh do Evropy eh, to je velmi cená věc. Jo, cený trh. Pane Taličko, tomu, eh, co eh, vy eh, říkáte o nepoctivých výhodách pro evropský průmysl, tak my jsme to řešili. A ne jako jediný. I americký průmysl to tež řešil, viděl jste asi tu zprávu a její tvrzení. Ale pokud my jsme schopni to posoudit, není nic, kde bychom měli konkurenční výhodu skutečnou. Neomezený přístup k levné pracovní síle, k levným penězům, k financování, exportu z Boeingu, z Airbusu, tedy těmto třetím operátorům, ale infrastruktura, globální pozice, nebo geografická pozice, to je tam opravdu nemáme žádnou výhodu. Potom se paní Ajuto ptala, na konkrétní umístění některých evropských zemí. Já bych ale rád připomněl, že na Kypru eh, zkrachoval národní přepravce Air eh, Cyprus. Totež se stalo u Maďarsku. My jsme se dívali na ten vývoj HDP eh, a dali jsme se kolegů, členů na Kypru, aby to přeskoumali. My se zabývali vývojem HDP, jestli tam vidí nějaký zásadní posun. A v případě Maďarska to tak bylo. Po eh, bankrotu Málevu HDP kleslo asi o 3%. A to opravdu eh, potrvuje, nebo zúrazňuje, jak důležité eh, odvětví to je. Potom paní Bilbao Barantika. Vlastnictví a kontrola. To bychom mohli vynucovat. Jak víte, ta dopravní práva jsou bilaterální mezi eh, zeměmi, a, a tedy EU a Perským zálivem. Ale aby ta eh, dopravní práva byla omezená, tak je třeba ta pravidla vynucovat. A v případě Air Berlin v eh, Německu byly otevřeny trasy, které nebyly pokryty těmi právy. Děkuji. A teď Olivier Jankovič. Děkuji, pane předsedo. K tomu, co mají země zálivu a my ne, tak bych znovu rád zdůraznil důležitost zeměpisné polohy těchto zemí, protože si myslím, že právě to jim dává velkou konkurenční výhodu. Oni je roky nevyužívali tyto výhody a teď je využívají opravdu plně. Kromě toho je zde také otázka veřejného financování, infrastruktur, to už jsem také říkal. Já si myslím, že nebudeme schopni to eh, vyřešit. Nebudeme jim moci jen tak vnutit svá pravidla, protože to veřejné financování letecké infrastruktury obecně a veřejné financování bezpečnostních opatření, to je legitimní nástroj jako součást eh, politiky ekonomického rozvoje. Tečka. Ale pro nás je to samozřejmě konkurenční nevýhoda, to, že to nemáme. Na závěr jen jedna věta z roku 2012. Evropská letiště v té době měly náklady na bezpečnost 4,2 miliard eur. Pokud jde o přímé poplatky leteckých společností, to je 4,9 miliard eur. Takže vidíte, jak je důležité veřejné financování bezpečnostních opatření jako konkurenční výhoda. A navíc mají i nižší mzdové náklady a jiné daňové režimy, ale to opravdu nevím, jak bychom to mohli vyřešit, protože to je součást hospodářské politiky, politických cílů a je to legitimní. Oni to mají, my to nemáme. Takže to je to, co oni mají a my nemáme ale také je to to, co oni nemají a my máme, když hovoříme o leteckých daních, o, o daních tedy z letectví. To je věc, která nás brzdí. Rovné podmínky. Já si myslím, že to, co je špatné, je, že je to zavádějící, protože v podstatě to moc neznamená s ohledem na to, že bychom se dostali tam, kam chceme. Všichni se shodneme na tom, že chceme rovnou soutěž. Pane Kramer, jen k tomu vašemu bodu. Vy jste říkal, že musíme omezit lety, já bych byl znepokojen, kdyby to by byl ten směr, kterým chce EU jít, protože všichni ostatní mimo EU chtějí využít své konkurenční pozice, využít letectví. Svět se mění, jsme čím dál závislejší na zahraničním obchodu a pokud chcete prodávat evropské eh, produkty v Dílí nebo v Johannesburgu, tak je tam nepovezete autem, ale letadlem. A konečně poslední, úplně poslední bod, dotace do dopravy, do jiných způsobů dopravy. Já vím, že železniční doprava dostává 42 miliard eh, na státních dotacích. No, kdybychom to dostali my, tak to by nám určitě umožnilo být eh, konkurenceschopnější. Děkuji a na závěr pan Gale. Děkuji, byla zde celá řada otázek. Já možná začnu to, co říkala paní Klun. Vy jste se ptala, zda prezentace návrhu na změnu nařízení 868 by mohla zbrzdit pokrok toho, že by komise dostala tedy mandát, udělovala mandát my si myslíme, že přeskum nebo přepracování 868 je na místě. Udělení mandátu komise by mohlo být opožděno, kdybychom nepředložili zrevizo- zrevidovaný návrh 868. Některé členské státy, někteří hráči na trhu mají obavy ohledně těch nelegálních postupů, nekalých postupů a my musíme dosáhnout v té globální dohodě toho, že se nebudeme zaměřovat eh, pouze na země zálivu. Žádné z našich eh, nástrojů nejsou zaměřené na nějaké konkrétní země. Jsou to nástroje, jimiž eh, musíme bojovat proti všem nekalým praktikám kdekoliv na světě. Ale potřebujeme rovnováhu mezi poskytováním nástrojů k tomu, abychom mohli překonat eh, tyto obavy. Musíme tedy vyvážit eh, otevření a postupné tedy otevírání trhu, které je v zájmu spotřebitelů, s těmi bezpečnostními opatřeními, opatřeními na ochranu. Vedli jsme tedy dialog s ASEANem, hovořili jsme o tom, jaké zde máme společné pole mezi EU a Tureckem a zálivem a tureckém. Souhlasím s Dirkem, EU je velký atraktivní trh a tito dopravci se sem směrují, mají zájem o přístup na trh, o další přístup na trh, ale musí se to řídit určitými pravidly. Turecko je kandidátskou zemí, sousední zemí je to velká země, která má rychle se rozvíjející letectví, které má co získat a posilující se spolupráce s EU. A myslíme si, že i záliv eh, má na tom zájem. Paní Post se ptala, jaká je role EASA v, mezinárodním společ- v mezinárodní konkurenci. Já si myslím, že je důležité, aby EASA byla silná, hrál silnou mezinárodní roli. My EASA používáme jako agenturu ve všech našich projektech technické pomoci ve světě. Jako součást leteckého balíčku navrhujeme zrevidování základního aktu pro EASA, abychom mohli lépe využívat stávající zdroje s cílem jít směrem k jednotnému leteckému orgánu na úrovni EU. Omlouvám se, nezodpověděl jsem možná všechny otázky, ale možná to udělám tedy později, bude-li tedy zájem. Děkuji. Chtěl bych ještě jednou co nejsrdečněji poděkovat řečníku. Myslím si, že naše dnešní, dnešní diskuze byla velmi zajímavá. Děkuji také za následnou diskuzi. Vyplatilo se to Byť jsme tedy diskutovali o tom, jestli má smysl tuto akci krátce před Vánoci ještě pořádat, eh, domnívám se, že se to vyplatilo, že to bylo přínosné. Přeji vám všem krásné Vánoce a šťastný začátek nového roku. V novém roce se opět uvidíme. Na adresu poslanců, zaměstnanců, sekretariátu a eh, řečníků bych rád řekl, že venku je k dispozici malé občerstvení, na které jste všichni co možná nejsrdečněji zváni. Takže krásné Vánoce a nashledanou v novém roce.